Morning, ladies and gentlemen, dear colleagues, start our work. And, um... Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím si, že na začátek nemám žádné sdělení, takže můžeme rovnou přeď, eh, projí, přejít k bodu 6. Budeme hovořit o cestě k nové energetické strategii pro Evropu 2011 a 2020. Paní Kolarská Bobinská, naše kolegyně, má na starost toto portfolio, takže já jí teď předám slovo. Následovat bude krátká rozprava. Asi víte, že v 10 hodin začneme hlasovat. Takže paní Kolarská Bobinská, máte slovo. Podničanci. Chtěla bych uh, e, uslyšet dzisiaj na tej Velice děkuji. E, myslím si, že Eh, během té naší první výměny názorů bych velice ráda si vyslechla spíše vaše názory, takže asi nebudu hovořit příliš dlouze já osobně. Celkově eh, v podstatě připravujeme ehm, materiál pro konzultaci a eh, Evropská, Evropský kancel, Evropská rada to využije pro přípravu nové energetické strategie pro Evropu pro období 2011 až 2020. Nyní tedy probíhají konzultace se sociálními partnery, a my jsme také vlastně zařazeni do tohoto procesu konzultací. Je proto velice důležité, aby Evropský parlament specifikoval hlavní cíle energetické strategie. Je důležité specifikovat hlavní směry pro následujících deset let. Chtěla bych se tedy soustředit pro ty naše hlavní priority, pro to, co je pro nás nejdůležitější. A protože jsou, je zde řada několik konkrétních témat, tak je důležité, abychom si vytyčili priority. Jde důležité, aby, ta, eh, aby ten materiál nebyl příliš přetížen velkým počtem eh, témat, aby to z toho nebyl takový velký guláš. Je důležité, abychom se tedy eh, abychom se zaměřili na ty nejdůležitější směry. Dnes je dost obtížné, aby Eh, abychom vypracovali závěrečnou zprávu do 14. července. Červen, do 14. července to musí být odesláno. Dále se o tom bude hlasovat v září na našem výboru a v říjnu ve Štrasburku se, na tom, se to, o tom bude Eh, hlasovat plénu. Je tedy důležité, abychom se dohodli na tom závěrečném textu, abychom se také dohodli v rámci ostatních skupin a ostatních výborů a ty časové lhuty jsou dost napjaté. Pokud to chceme eh, učinit eh, efektivně, tak je také důležité, aby i všechny vaše komentáře mi byly zaslány co nejdříve a v písemné podobě. Chtěla bych také požádat stínové zpravodaje, aby zaslali své komentáře, své připomínky co nejdříve. Budeme muset eh, vypracovat kompromis, budeme muset vypracovat dobrou kvalitní zprávu. Eh, nebude to příliš eh, lehké, i když je pravda, že vlastně ta zpráva bude do, do určité míry vlastně vycházet z těch stávajících strategií, ale je důležité ještě o tom hovořit. A ty hlavní myšlenky v této zprávě, ty hlavní cíle energetické politiky Evropy musí zajistit bezpečnost dodávek, také stabilní a vyvážený přístup k energii za udržitelnou, za do, dosažitelnou cenu pro obchodníky i pro spotřebitele. A to je také, dalším bodem je také energetický trh. Dalším bodem je také šetření a úspor energií, podpora inovací, snižování emisí CO2. A také je důležité zdůraznit, že komise ve své zprávě, a my to také zdůrazňujeme, chce zajistit, aby všechny stávající závazky byly dodrženy a také, aby všechny stávající režimy byly dodrženy. V té zprávě se, důražu, se také zdůrazňuje, že je důležité provádět stávající pravidla a že je také důležité, aby ta, pokud, ta, pokud, ta nedostateč, pokud je zde určitá nedostatečné provádění pravidel, tak aby to bylo zlepšeno. E, také jsem spolupracovala s některými generálními ředitelstvími a je, pokud tam tedy nebudou dodržena ta pravidla, tak je důležité, aby byly zahájeny postupy při, ned, při nedodržení e, smlouvy. Takže budeme pokračovat v tom, co již bylo dohodnuto. Za druhé, co se týče data provádění třetího energetického balíčku, tak to je 3. března příštího roku. Myslím si, že již dnes eh, si můžeme tedy být vědomi, protože to datum už se dost blíží. Můžeme tedy očekávat, že komise již připravuje určité dokumenty, které se budou týkat eh, nedodržování těch pravidel. A jde o to, že e, ta, ty normy musí dodržovat nejenom členské státy, ale také různé mezinárodní organizace, mezinárodní uskupení. Je důležité, aby byla dodržována pravidla na národní i evropské úrovni a komise v tom bude velice aktivní v tomto procesu um, dohledu nad dodržováním schody. Za druhé, klade se důraz na to, co se myslí uh, infrastrukturou je kladen důraz na infrastruktury. Myslíme si, že už eh, jsme se shodli na takových obecných cílech energetické strategie, ale je zde ještě zdůrazněno, že musíme přemýšlet o některých konkrétních tématech a musíme o nich hovořit, musíme o nich přemýšlet v trošku jiných aspektech. Možná bychom také ještě mohli hovořit o, strategi- o cílích strategie 2020, také můžeme hovořit o moderních eh, sítích, ale musíme tedy počkat, eh, než budou tyto všechny sítě eh, zavedené do praxe, zejména tedy ty inteligentní sítě. Také E, musíme zajistit, aby tyto sítě překračovaly hranice a dokonce, aby překračovaly i hranice jenom členských států, ale také hranice Evropské unie. Je tedy důležité, aby ty sítě propojovaly Evropskou unii i s dalšími zeměmi. Otázkou je, kde vezmeme peníze. To je velice důležité. Budeme na to potřebovat miliardy eur na ty infrastruktury. A zpráva zdůrazňuje zejména to, že jsou zde důležité tržní mechanismy. To je také otázka, o které můžeme debatovat Zda pouze tyto mechanismy budou eh, dostatečné, zda pouze pomocí těchto mechanismů najdeme dostatečné prostředky. V této zprávě se dále zdůrazňuje, jaký je potenciál energetické úspornosti a úspor energií. A to bychom také ještě mohli trošku specifikovat, eh, vyjasnit. Je to nesmírně významné. Zpráva také hovoří o, významném, o významnosti vnějšího rozměru energetické politiky Evropské unie. Evropská unie nyní také připravuje zvláštní eh, postupy, zvláštní politiky pro ten vnější rozměr energetické politiky. A myslím si, že bychom také mohli spolupracovat s kolegy z výboru AFET a společně bychom se mohli snažit eh, tyto cíle co nejvíce zkonkretizovat. Otázkou je také, jak postoupit s transevropskými sítěmi, a jak také eh, pracovat na těch eh, propojovacích zařízeních. Také bychom zde mohli přemýšlet o nových zvláštních typech eh, smluv, které by také, to by také mohlo celý proces urychlit. Myslím si, že ta zpráva neříká dostatečně jasně, jak, tyto, jak toto ještě zlepšit. Možná bychom mohli najít některé způsoby, jak ještě zapracovat na zlepšení. Zpráva dále klade důraz na výzkum, a také je, je zde další důraz na další snižování emisí CO2. Také je důležité, abychom pokračovali s plánem SET a abychom dokončili jeho um, hlavní priority, hlavní body. Také si myslím, že bychom ještě mohli do té zprávy něco dodat. Je zde ještě jedna, zpráv, ještě jedna oblast, na kterou by se mohla Evropská unie soustředit, a je to oblast eh, nekonvenčních energetických zdrojů, jsou to také různé obnovitelné zdroje energie, kde je, důležité, abychom diverzifikovali zdroje a abychom také snížili naší závislost na dodavatelích mimo Evropskou unii. Myslím si, že to by určitě stálo za to, abychom to, prohlo, abychom eh, to o tom hovořili podrobně, možná abychom třeba i přizvali některé odborníky. Dále se samozřejmě hovoří o zabezpečení dodávek a o um, provedení článku 195 smlouvy. Je také důležité hovořit o solidaritě, o které hovořil pan komisař Oettinger. ale o té solidaritě se tam příliš nemluví. Je možná škoda, že to nebylo více podtrženo. Je důležité, že energeti- zabezpečení energetiky je nesmírně důležité a možná, že ta solidarita není ještě dost zdůrazněna v této zprávě. A můžu pouze poukázat na stávající konflikt, který nyní e, zažíváme, konflikt mezi Ruskem a Běloruskem. Nevíme přesně, kdy se podobný konflikt může opět vynořit. Velice vám děkuji za pozornost a už se těším na eh, komentáře všech eh, kolegů. Děkuji. Já bych chtěl velice poděkovat za tuto první rozpravu a nyní dávám slovo prvnímu řečníkovi. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól a nevemet. Vy jste mě vyvolal, eh, já se omlouvám, já jsem možná trošku nerozuměl výslovnosti jména. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za její práci, je to pro nás velice důležité. Ratifikací Lisabonské smlouvy se energetická strategie Evropské unie nyní může nazírat z různých úhlů. Může, je, je to jednak eh, vlastně v pověření eh, členských států, ale my bychom chtěli také ještě postavit tu energetickou politiku z Evropské unie na nové základy. Chtěl bych také ještě posílit eh, nebo zdůraznit eh, význam eh, zabezpečení dodávek, také musíme podporovat úspory energie, energetickou účinnost, také co se týče vývoje obnovitelných strojů, alternativních strojů. Také bychom ještě chtěli zlepšit sítě, energetické sítě Evropské unie. Členské státy by měly mít na potom možnost vybírat si z energetických zdrojů a také um, se soustředit na uh, nabídku, na poptávku. Stále narůstá populace, stále narůstá počet obyvatel a uh, tím se také zvyšuje naše závislost. V roce 2030 bude 65 uh, nutné energie um, vlastně dodáváno ze třetích zemí a u zemního plynu to bude 85, 80%. Musíme zajistit také dobré transitní cesty a dobré zdroje a musíme více diverzifikovat. Stávající e, plynové stanice vy, eh, budou moct fungovat pouze dalších 37 let a bude zapotřebí investovat, bude to asi 400 miliard eur ale 100 tisíc, eh, bylo by zapotřebí 100 tisíc pro eh, výstavbu nových elektráren. Také je důležité mít té finance pro odstavování starých eh, elektráren, pro jejich, vlastně když se už končí jejich provoz. A také musíme ještě se podívat znovu na otázku e, jaderných elektráren. Jsou zde také nové projekty a ukazuje se, že tyto projekty ukazují, že jaderná energie je také dobrým zdrojem, čistým zdrojem energie. Také je zde důležité, jsou zde důležité tři pilíře. Za prvé produkce energie, účinné využívání této energie a také snižování ztrát, jako například ve stavebním průmyslu. Znamená to, že musíme změnit naše metody a to, bude asi, to půjde asi pomalu. Chceme vytvořit jednotný trh s energiemi a tím chceme snížit roli, tím chceme na jedné straně snížit roli jednotlivých členských zemí, ale na druhé straně chceme posílit roli regionu. To je velice důležité pro Evropskou unii, protože regi, evropská spolupráce na úrovni regionu v podstatě je teprve v plenkách. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Girek. E, proszę kolegów, kiedy mówimy o energii... Velice děkuji. Vážení kolegové, když hovoříme o otázkách energie, tak vždycky musíme mít na paměti otázku konkurenceschopnosti. A protože energetika a konkurence a konkurenceschopnost jsou navzájem e, pevně propojeny. Každý členský stát však používá vlastní energetický mix. A proto se také konkurenceschopnost jednotlivých členských států liší. V tom jednotném přístupu, v té evropské strategii, se toto však nebere v úvahu. Není eh, přece možné harmonizovat zdroje energetiky, zdroje energie. Není přece možné eh, narýsovat určité jednotné řešení. Eh, všechny mm, mít pouze určitou jedinou šablonu. Máme zde energetický balíček, ale já si vzpomínám, že ten eh, pardon, ten klimatický balíček, ale já si pamatuju, že ten klimatický balíček byl připravován, když jsme se připravovali na summit v eh, COP15 v Kodani. A tehdy to bylo, mm, vlastně tehdy tou snahou bylo přesvědčit svět, že musíme snižovat emise CO2. Nicméně dnes víme, jak to nakonec v Kodani dopadlo. A pokud tedy se budeme i nadále držet toho klimatického balíčku a těch jeho ustanovení, tak Evropa ztratí svou konkurenceschopnost. Můžeme si tady vyprávět o strategii 2020, můžeme hovořit o tom, čeho chceme dosáhnout, ale to v podstatě pak zůstane jenom na papíře, stejně jako to bylo s Lisabonskou strategií, ta byla podobně nerealistická. Klimatický balíček si zaslouží přeskum, je to naprosto zásadní. A musíme se soustředit na to, co je v tom balíčku proveditelné, co je v něm realistické. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit třeba na energetickou účinnost protože to je klíčové a mělo by to být také klíčové pro eh, další vývoj eh, energetiky. Za druhé, chci se vyjádřit také k jaderné energii. Zpráva o ní hovoří, ale eh, nevím, proč ta zpráva nemůže uvádět určitá ustanovení nebo určité návrhy, které by umožnily nové, eh, nové posílení energi- eh, atomové energie v Evropě, nové příležitosti pro atomovou energii v Evropě, protože bez ní se nám nepodaří dosáhnout našich cílů. Dále jsou zde ještě určité slabiny se kterými se jaksi musíme zatím spokojit, ale nejsme s nimi spokojeni. Za prvé je to nedostatečné propojení sítí, nejsou zde ještě dostatečná propojovací zařízení, ty interkonektory. Dále je zde ještě eh, zvláštní koncept. Ehm, já vám ještě chci něco vysvětlit. V 19. století Eh, vznikala telekomunikační síť. Ale tedy, respektive ta eh, telekomunikační síť už eh, se, se zhoršovala, zhoršovala se její kvalita kvůli vlivu elektromagnetického záření z elektromagnetického pole ze slunce. A také pokud se zvýší elektromagnetická radiace eh, ze slunce, tak to mělo, do, eh, k, do, tak to mělo slabý velký vliv. A zde máme příliš mnoho interkonektorů, ale stále ještě dochází k velkým výpadkům energie po celém světě a není to žádné sci-fi, eh, jsou zde reálná nebezpečí a všichni konstruktéři by měli mít také tedy by měli brát v úvahu tyto vlivy toho elektromagnetického slunečního pole. Um, například v Americe už to berou v úvahu. To si myslím tedy, že bychom také měli vzít úvahu. Musíme tedy přeskoumat energetický balíček, protože jeho cíle byly příliš ambiciozní a přístup byl takový dost průměrný a v podstatě jsme, to, to nebylo příliš proveditelné. Děkuji. Manský. Děkuji a nyní pan Čimanský. Děkuji bardzo. Největším problémem v spisování takých dokumentů, e, které mají v titulu Velice děkuji, pane předsedo. Já mám s tímto dokumentem jeden takový velký problém, Myslím si, že největší problém je ten, že ten dokument se snaží uvést do rovnováhy všechny cíle a všechny, všechny priority. A samozřejmě, že není těžké udělat takový dlouhý seznam všech eh, nápadů a všech návrhů a všech priorit. My zde hovoříme o určitém scénáři, který má být do určité doby zaveden do praxe. V těch, eh, máme zde dva druhy poptávky dva druhy, pardon, dva, dva druhy um, požadavků. Za prvé to jsou uh, dodávky energie. Nicméně tyto, hm, je tedy důležité ty dodávky energie a tu energetickou účinnost propojit. Uh, úspory energie, energie a eh, také alternativní stroje se tedy propojují. Takže v současné době zatím nejsou všechny nástroje dostatečné. Většina těch nástrojů nestačí, abychom eh, se co nejdříve zbavili eh, energetických zdrojů, které produkují velké emise. Podívejme se na střední Evropu. Víme, že tam jsou velké rozpory mezi cíly ochrany životního prostředí a mezi cíly zabezpečení dodávek energie. A tato eh, situace, tato nerovnováha může vést na, na, vlastně ještě k větší závislosti na zemním plynu. A to může zase ještě dále vyvolat ještě mnohem závažnější situace, které se týkají dodávek energií. A já si myslím, že to bude takto pokračovat. Chci upozornit také na zprostředkovatele, na, na zprostředkovatele dovozu z Ruska protože to je pro nás velice závažné, to, eh, z toho máme velké obavy a je to důležité zejména pro země střední Evropy. Neměli bychom, neměli bychom se příliš soustředit na to, abychom si zde eh, dělali seznamy všech eh, požadavků, ale spíše bychom měli uvažovat o tom, jak ty požadavky splnit a jak zajistit, že můžeme že, můžeme, že se můžeme více spolehat na dodávky plynu. Musíme k tomu vytvořit dobré podmínky, včetně politických. Uh, thank you, Chairman. Uh, so first, uh, I think that, Velice děkuji, pane předsedo. Za prvé, já si myslím, že je zde určitý prostor, abychom tento dokument komise uh, učinili více strategickým když jsem eh, dočetl ten dokument, tak já jsem si říkal, tak co, co, jaké jsou tedy ty priority? Je tady mnoho myšlenek a mnoho návrhů, ale já jsem nepochopil, co je tou klíčovou prioritou, co máme udělat nejprve, co přijde na druhém místě. A myslím si, že je důležité, abychom zde eh, stanovili priority a pořadí těch priorit. Za druhé, myslím si, že je také nutné hovořit o konkurenceschopných cenách stále jsme v situaci, kdy trh, eh, evropský trh s plynem a nebo s energetikou, eh, tak to vypadá tak, že 97 procent energie, který je, která je prodávána v Evropě, je prodávána pouze 12%. To znamená, že ten trh je dost eh, vlastně koncentrován. A je důležité, abychom, aby všechny úřady pro uh, hospodářskou soutěž spolupracovali. Také máme zde generální ředitelství pro konkurenceschopnost a je důležité, aby těchto 12 společností e, vlastně nezískalo, nevyužívalo toto příliš velké postavení. A podívejme se, co se stalo ve Francii. Francouzský parlament dnes e, provádí e, druhý balíček pro vnitřní trh a je velice důležité, pokud se podívá, podívat se na strukturu energetického trhu Francie, jsou tam velké firmy, eh, také zde máme britský trh, španělský trh a fran- italský trh. Eh, největší firma je E.ON a ta francouzská firma E.ON je tedy nejsilnějším, je v nejsilnějším postavením a francouzská vláda se nyní snaží vypracovat jak, jakýsi balíček, aby, kterým by ochránila své, e, tyto, tuto svou firmu a vlastně nedívá se na to, jaký to bude mít vliv v celé Evropě, když bude takto chránit e, tu svou velkou firmu. Myslím si, že to je velice také důležité, abychom tedy zachovali konkurenceschopnost v rámci energetického trhu v Evropě. Dále musíme také pochopit, že trh s energetikou funguje v určitých cyklech. Ty cykly jsou dlouhé 30, 35, 40 let. E, například nízké ceny energetiky byly na konci 90. let a ještě na začátku roku 2000. A ty nízké ceny vlastně byly výsledkem určitého konce jednoho cyklu. A když, byly, když bylo těch 27 trhů Evropské unie jaksi spojeno, tak eh, zde eh, bylo posílení dodávky i poptávky, ale je důležité, abychom si byli vědomi toho, že v budoucnu zde budou tři důležité tendence. Za prvé, polovina nebo třetina všech elektráren bude zapotřebí, eh, pro, bude tam zapotřebí provést rekonstrukci, protože už budou, už dosáhnou konce své životnosti. To znamená, že to bude také mít vliv na zvýšení energie. Za druhé, infrastruktura také má určitou životnost a třeba i v Německu, pokud se podíváme na eh, západní eh, Německo, tak třeba můžeme říci, že ve východním Německu došlo k eh, obnově energetiky. Nicméně v západním Německu už jsou ty infrastruktury staré 40 až 50 let, ve Francii je to podobné, to znamená, že i ta infrastruktura bude zapotřebí obnovit a tedy budeme v podstatě, máme zde jednak ty distribuce a dále i ty přenosové sítě a obojí bude, vypočí, bude zapotřebí eh, bude zapotřebí do toho investovat. A bude tedy zapotřebí, eh, nebo bude asi zřejmě si ty ceny zvednou, protože je důležité, aby zde byly peníze na ty investice. Pokud chceme být konkurenceschopní, tak se musíme podívat na všechny faktory, které určují cenu. A je to tady také objem plynu a e, energie, které můžeme využívat, které chceme využívat. Myslím si, že bychom se měli snažit, abychom e, v dalších letech se více soustředili na tu úsporu energie, na energetickou účinnost, protože tím se nám podaří vybalancovat tyto tendence, protože Myslím si, že nemůžeme jít proti těm základním fyzickým zákonům, proti základním finančním zákonům, proti těm cyklům, které jsou v tomto odvětví. Další bod. Bezpečnost a zabezpečení. Já mám trošku větší obavy, protože co se týče té stávající eh, krize bělorusko-ruské, tak, eh, Gazprom má velice dobré vztahy s mezinárodními investory a Gazprom potřebuje celosvětové finance, aby mohl investovat. A proto tedy Gazprom ustoupil. A my, eh, Evropané, jsme dnes mnohem lépe připraveni na podobné krize, než jsme byli eh, před tou, nebo během té minulé krize. A máme zde, také se připravuje nařízení o dodávkách, o zabezpečení dodávek. Takže já, mám, já jsem docela Ehm, já si myslím, že tedy jste, také se budují ty zpětné toky, ta, ta, ty, ta zařízení pro zpětné toky, takže já, jsem, já mám více důvěry do budoucnu. Také můžeme hovořit o potenciálu té ropy z Břidlic a myslím si, že i paní Kolarská Bobinská v té své zprávě hovoří o nutnosti specifikace. Myslím si, že bychom měli konkrétně třeba říci komise, komisi, aby začala zjišťovat, kde se nachází tato ropa z břidlic v Evropě. Jsou zde nějaká naletiště, naleziště. Myslím si, že třeba Polsko, Česká republika, nebo části Polska, části České republiky, také části Chorvatska. To jsou eh, možná oblasti, které bychom měli proskoumat a zjišťovat, zda e, bychom to také nemohli využít pro zvýšení energetické bez, zabezpečení. Dále další otázkou jsou obnovitelné zdroje energie. To souvisí s infrastrukturou a myslím si, že ten balíček o infrastruktuře bude také jedním z klíčových témat, který musíme velice dobře připravit. Jsou tam dva aspekty. Za prvé, co se týče E, těch přenosových sítí z dlouhodobého hlediska, tak pokud chceme dosáhnout určité změny, tak e, musíme přejít od toho přístupu těch dlouhých seznamů a velkých e, množin různých projektů. Musíme přijít k prioritazici, protože pokud chcete financovat úplně všechny sítě, tak to budou miliard, miliony či miliardy investic musíme se soustředit na pět nebo šest hlavních koridorů, které jsou důležité, kde je velký tok energie eh, a budou to koridory, které budou důležité po roce 2020. Myslím si, že naprosto mm, naléhavé je to, abychom požádali komisi, aby vypracovala scénář energie, energetiky v Evropě po roce 2030, protože je důležité, abychom předvídali tuto situaci e, také, co se týče těch přenosových sítí a energetické infrastruktury v budoucnu. Další bod, o kterém chci hovořit, jsou finance a jak můžeme kombinovat e, finance Evropské unie a finance Evropské investiční banky nebo e, dalších zdrojů, také soukromých zdrojů. Myslím si, že je také důležité využít takové nástroje, které vytvoří pákový efekt. A ještě další, poslední bod – Energetická účinnost je velice důležitá. Je důležité také brát v úvahu i otázky ochrany životního prostředí, otázky financí. Myslím si, že ta energetická úspornost by měla být na eh, tom čelním místě. Možná by to mělo být přímo priorita číslo jedna pro ty další roky, protože právě energetická účinnost, tam můžeme udělat takovou velkou eh, transformaci. Děkuji. Děkuji panu Turmesovi a poukazuji na to, že máme ještě 25 minut a 6 řečníků, kteří se chtěli přihlásit o slovo, plus zpravodaj, plus komise a zatím jsme měli možnost si vyslechnout pouze čtyři řečníky, takže v podstatě, pokud budeme takto postupovat, tak nestíháme. Takže já musím upozornit na to, že v 10 hodin opravdu hlasujeme. Takže další řečník. Tady, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad kiekvienas turime stengtis turėti galimybę. Děkuji, ano, vaše připomínky byly pádné, musíme být struční, tak aby se všichni dostali ke slovu. Rád bych poděkoval zpravodajce. Chci jí poděkovat za velice komplexní podání zprávy. Energetický sektor bude jistě velmi intenzivně propojený s hospodářskou soutěží jednotlivých zemí a celé Evropské unie. Takže neměli bychom diskutovat o tom, jak soutěžit v rámci Evropské unie, ale o našem vystupování směrem ven. To je zásadní věc. Chci pojednat o dvou věcech. Je to současná krize mezi Běloruskem a Ruskem. Už jsme to několikrát zde probírali a dnes též. Je jasné, že potřebujeme vytvořit nezávislý trh s energií v Evropě. Hlavně se to týká plynu, tak aby dodávky plynu a energií jako takových nebyly manipulovatelné z politických důvodů. Dnes se snížily dodávky o 40% a chci připomenout, že Litva platí cenu, která je o 30% vyšší, než platí jiné země. Jsou to platby za plyn. Takže když chceme hovořit o hospodářské soutěži v jedné zemi, tak je to velmi těžké. Téma konkurenční ceny. Plně souhlasím s panem Turmesem. Musíme se zaměřit na tuto problematiku. A v této zprávě tomuto tématu musíme věnovat dostatečnou pozornost tak, aby Evropská komise vytvořila výbor, který se nebude zabývat pouze cenami energií. Pokud tento výbor vytvoříme, tak se musíme soustředit na zájmové faktory, na národní priority různých členských států. A je třeba se také s ohledem na budoucnost zamyslet nad konkurenceschopnými zdroji energie. A je důležité realizovat obnovitelné zdroje energie. Souhlasím se s pravodajkou, že konflikt, který probíhá mezi Běloruskem a Ruskem, je něco, co by bylo třeba zdůraznit v úvodních ostanoveních zprávy. Měli bychom se také zaměřit na vzájemné propojení evropských trhů, abychom zabezpečili dodávky. Děkuji. Er øh, Děkuji. Není pochyb o tom, že když hovoříme o energetické politice Evropské unie, hovoříme o bezpečnostní politice a o zahraniční politice zároveň. Takže z mého pohledu chci říci, že závislost na ropě a zimním plynu v EU bude stoupat. Nyní se zvyšuje riziko, že EU bude závislejší na importované energie ze stále menšího množství regionů. Potřebujeme funkční vnitřní trh pro energie i v Evropě, abychom zajistili lepší energetické zabezpečení v Evropě. Proto je nezbytné provádět další investice do energetické infrastruktury v Evropě, zvláště investice přes hraničí. Musíme také investovat intenzivně do výzkumu a je třeba vyvinout eh, energii bez CO2 nebo s málo CO2, aby EU byla schopná lépe čerpat své vlastní energetické zdroje. Také není pochyb o tom, že poznámky, které zde dnes zazněly v tomto sále, jdou tím směrem, že politi- energetická politika EU musí být více tržní. Další liberalizace energetického trhu by zlepšila naše zabezpečení energetické. Domnívám se, že máme větší problémy v Evropě. Před osmi lety jsem eh, mohl vyjednávat druhý liberalizační balíček a tehdy už jsem viděl, že existovala celá řada národních zájmů, které bránily v to rozvoji sítě a v vzniku řádné hospodářské soutěže mezi podniky. Trvalo to 8 let, už jsme na dobré cestě, ale ještě nás čeká mnoho práce. Téma energetické politiky, to je něco, co musí přispět také k zabezpečení energi- energiemi a ke snižování skleníkových plynů. Pan kolega Claude Turmes eh, poukázal na to, že je třeba propojit tyto věci s energetickou bezpečností. Máme zde dvě zprávy. Zprávu o energetické strategii, kterou dnes projednáváme. A co se týče energetické účinnosti, akčního plánu pro energetickou účinnost, kde já jsem zpravodajem, se domnívám, že třeba tyto dvě zprávy skoordinovat, protože oni jsou navzájem propojené a proto bych rád požádal, abychom skutečně tyto dvě zprávy skoordinovali. Děkuji. Děkuji, pan Kančerny. Děkuji, pane předsedo. Projednávat tento bod během jedné minuty je velmi obtížné. Mohli bychom se tím zabývat jiným způsobem více do hloubky, protože se jedná o jedno z důležitých evropských témat také plánu 2020. Já se tedy nechci pouštět do hloubky, ale chtěl bych vám připomenout jeden projekt. Účastnil jste se ho spolu s paní Tojou a jednalo se o koridor čísla 1. Jednalo se o dodávky a fungování přepravy, aby tento koridor mohl přepravovat eh, vodík a mohl být typickým příkladem toho, jakým způsobem bychom tuto výrobu mohli podpor, podporovat a abychom mohli vytvořit eh, integrované využití energií. Financování by mělo splňovat tři kritéria racionalizace zdrojů, Evropský fond vytvořený ad hoc a mechanismus partnerství státního a soukromého sektoru. Toto všechno by mělo Děkuji. Eh, a nyní paní kolegyně Hybnerová. Dziękuję bardzo. Przedstawiony dokument dobrze, że, że powstaje, ponieważ e, w tej chwili... Dziękuję. Ten dokument, který máme k dispozici, je velice užitečný, protože všechny země bojují proti dopadům e, krize v Evropě a myslím si, že e, jak říkali kolegové, tak zde nejsou stanoveny priority. Máme zde určitý, určitou směs dlouhodobých a krátkodobých cílů. Myslím si, že v současné době e, víme, že je důležité, jaké jsou ty nejdůležitější priority, které chceme v následujících devíti letech e, provádět slýcháme, že ty problémy jsou eh, vlastně plynou z toho, že máme pouze eh, málo těch dodavatelů. Také zde hovoříme ještě o tom plynu z předlic, ale podle, podle, těch, eh, podle věců by ten plyn mohl být, nebo že by ta těžba mohla být během následujících tří až pěti let vlastně dostupnější. Ehm, myslím si, že v té zprávě chybí určité prvky. Za prvé zde chybí to, že finanční nástroje, které e, zde máme, musí být rozděleny e, také do různých priorit. Je důležité tedy, aby ty projekty byly financovány z těch společných fondů, ale i z těch národních, z těch e, rozpočtových fondů. Nicméně členské státy mají své rozpočtové procesy a prostě připravují ty rozpočty rok dopředu a je tedy důležité, aby věděli dopředu, kolik mají kolik mají investovat nebo kolik budou eh, potřebovat peněz a pokud to nebudou vidět dopředu, tak vlastně celý ten první rok bude ztracený, protože oni to nebudou moci zahnout do svých rozpočtů. A co se týče těch několika dalších let, tak eh, vlastně pokud chceme, aby ta strategie byla v těch následujících letech, tak ten jeden rok, vlastně první rok by byl ztracen, protože ty členské státy by neměly dost času zapracovat to do svých rozpočtů. Dále potřebujeme prostředky, je důležité, abychom specifikovali, které prostředky budou hradit tedy členské státy a které prostředky půjdou z těch společných evropských fondů. Děkuji. De Angelis. Děkuji a jako další kolega De Angelis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My musíme intenzivně pracovat, abychom během příštích let dosáhli energetické účinnosti. Účinnost a bezpečnost eh, jsou strategická témata pro Evropu. Cílem strategie 2020 je především velmi ambiciozní. Evropa ví, že potřebuje nezávislý trh a proto strategie 2020 musí stanovit cíle, které se budou týkat skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energií, energetická úspora, také musí doplnit energeti- vnitřní energetický trh o energie a musí vytvořit také evropskou strategii pro energie, která se jmenuje Set Plain. Já si myslím, že abychom uskutečnili tyto cíle, tak musíme počítat s inovací a s konkurenceschopností, ale je také jasné, že energie ovlivňuje celou řadu křehkých eh, politických vazeb ve světě. To nám také ukazuje poslední krize. Já si myslím, že evropská strategie musí být zaměřena na bezpečnost dodávek, na důkladné prověření energetických plánů pro obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost a úspora. Tyto tři body, to je základ, řekněme, dobrých úmyslů. Pokud nebudeme mít k dispozici nové zdroje a finanční nástroje ad hoc pokud tedy budeme mít k dispozici, tak budeme moci vytvořit eh, evropskou bezpečnost. Na programování pro rok 2013 a 2020 tam uvidíme, jestli Evropa hovoří vážně, když hovoří o cílech pro zaměstnanost, které obsahuje strategie 2020, vytvoření 20 procent energie z obnovitelných zdrojů, mít energetickou účinnost, vytvoření milionů pracovních míst. Bezpečnost a účinnost v průmyslové oblasti vyžadují finanční nástroje, které by pomohly splnit tuto výzvu a musí být skloubeny s ostatními světovými e, operátory. Děkuji. Pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl primárně zaměřit na tematiku výzkumu a energetiky. Měli bychom si rozmyslet, jaké nástroje můžeme použít v oblasti výzkumu, tak abychom zlepšili situaci v Evropě. Za prvé domnívám se, že je důležité přemýšlet o ukládání energie, protože u obnovitelných zdrojů energie je to centrální téma. A máme k dispozici nejrůznější možnosti zjistit, jak se věci mají a zlepšit tuto situaci je pro nás výzva. Další možnost v oblasti výzkumu by byla společná technologická iniciativa v oblasti CO2. Domnívám se, že ukládání stlačeného CO2 do země není trvale udržitelné řešení. Měli bychom se podívat na to, zda bychom z CO2 nemohli získávat jiné látky, například metan a další, které bychom potom odpovídajícím způsobem také mohli dále využívat. Třetí téma, které mi připadá velmi podstatné, je to, že naše úvahy o účinnosti jsou něco, na co bychom se měli zaměřit i ve výzkumu, který by se měl zaměřit na výboru a, eh, výrobu a spotřeby energie. A v rámci osmého rámcového programu bychom měli přemýšlet o energetickém balíčku o 50 miliardech eur, abychom mohli tyto věci řešit trvaleji. Děkuji. Paní Úskok. Uh, thank you. Uh, jag ska tala Velice děkuji. Já budu hovořit švédsky. Jakožto stínová zpravodajka pro sociálně demokratickou frakci děkuji za tuto úvodní první rozpravu. Eh, je to opravdu důležitá věc, proto abychom zjistili, co vlastně chceme učinit a musíme postupovat dlouhodobě, tak eh, abychom opravdu dokázali naplnit naše cíle. Myslím si, že je důležité, abychom se soustředili na to, abychom nevytvářeli v této oblasti nové konflikty. Energetika je velice důležitá a zajímavé na tom je to, že oblast, kde jsou nejmenší politické konflikty, kde máme opravdu široký konsensus, tak to je energetická účinnost, tedy její zvyšování. Máme na tomto poli celou řadu dobrých nápadů. Ale bohužel zde jsme toho doposud dosáhli nejméně. Proto si myslím, že je opravdu důležité, abychom doopravdy pokročili s tou energetickou účinností. A další věc, obnovitelné zdroje. Dobře víme, že tam jsou problémy, například eh, s možnostmi jak je širším způsobem využívat za podobně eh, výhodných podmínek, jak tomu činíme u tradičních energií. A dále nesmíme zapomínat na potřebu odběratelů. Nesmíme se dostat do situace, kdy části Evropy budou muset žít v energetické chudobě. A tím myslím také části evropského obyvatelstva, že se opravdu dostanou do situace energetické chudoby. Já samozřejmě vím, že nemusíme dnes vyřešit všechny energetické otázky, jistě ne, ale pokud se nám podaří zlepšit energetickou účinnost, pokud se nám eh, podaří lépe využívat obnovitelné zdroje energie a pokud více zainvestujeme do infrastruktur, tak opravdu pokročíme vpřed a je to důležité také z hlediska politiky zaměstnanosti, aby se nám podařilo překonat krizi které momentálně čelíme v Evropě. Děkuji. Možná by se mohl vyjádřit eh, nyní někdo za komisi, a to je paní Butman. Říkám to správně? Ne? Hautman, promiňte, říká pan předseda. Velice děkuji, pane předsedo. Komise připravuje svou, svůj dokument, mělo by to být hotovo do listopadu. Velice pečlivě jsem si vyslechla tuto rozpravu, a která byla velice plodná. Myslím si, že tam nezaznělo nic, na co bych měla nějak konkrétně reagovat. Eh, ukazuje se zde ještě důraz na růz, nebo všichni jste upozorňovali na některé priority. Bylo pro nás velice zajímavé, že jsme si vás mohli vyslechnout a určitě to tady zapojíme celkově do těch konzultací, které budou probíhat do konce července. Děkuji. Děkuji a chtěl bych se ještě zeptat, zase k tomu ještě chce jednou vyjádřit paní zpravodajka. Pokud ano, tak má nyní příležitost. Prosím. E, za tę wymianę uwag. E, jak už wynika z naší diskuse. Ano, děkuji. Chciałabym bych velice poděkovat za tę výměnu názorů. Ukazuje se jasnie, že naše očekávání, co se týče zprávy komise, se tedy liší od toho, jak to vypadá s tou reálnou situací. E, chceme tedy, aby zde byl přeskouman energeticko-klimatický balíček, také zde zazněly některé hlasy, které volají po větším důrazu na obnovitelných zdrojích a obnovitelném zdroji, obnovitelných energiích. Eh, a musíme ještě více přemýšlet o našich o cílích, které chceme mm, stanovovat jako Evropský parlament. Musíme se domluvit v rámci Evropské unie na společné energetické politice. To musí to být politika, která zaručí zabezpečení dodávek a zároveň i nízké ceny. Tak to je tedy jeden přístup, anebo se můžeme soustředit na situace v každém členském státu. Samozřejmě, že každý členský stát má právo na svůj vlastní energetický mix, ale musíme usilovat o společný energetický trh, protože jedině tímto způsobem se nám podaří dosáhnout nižších cen a většího zabezpečení dodávek. Budeme tedy pomocní komisi v přípravě eh, těchto mm, cílů. Myslím si, že usilujeme o společnou politiku v energetice. Eh, asi bude ještě eh, dost obtížné vyřešit ty finanční otázky, Eh, už také zde zaznělo, že strategie nestačí, pokud nebude dostatečně eh, také financována. To je také ještě nutné v tom dokumentu zdůraznit. Chtěla bych ještě všem poděkovat, chtěla bych poděkovat všem kolegům i kolegyním a těším se, že mi během následujících týdnů ještě zašlete písemné komentáře. Mnohokrát děkuji za vaše informace, paní Kolarská Babinská. A možná bych si dovolil takovou závěrečnou poznámku. Velice jsme zde hovořili o cílech. A to je vždy relativně lehké shodnout na těch cílech. Ovšem, možná bychom se měli pokusit o to, si u těch jednotlivých cílů lépe rozmyslet, jakým způsobem by bylo možné je dosáhnout protože někdy existují i technické problémy, o kterých je třeba hovořit. Například dnes jsme slyšeli mnohé o tématu sítě. A já si myslím, že bychom možná mohli si o tom ještě jednou pohovořit s experty, tak aby nám experti vysvětlili, co je vůbec z technologického hlediska možné a co ne. Protože máme zde velké výzvy a požadavky, co se týče obnovitelných energií a ty technologie nejsou až tak jednoduché. Není možné naprosto jednoduché ty sítě, jednoduše ty sítě propojit. Ono je to složitější, takže bychom si možná měli vyslechnout názor inženýrů, abychom zjistili, zda ten plán, který máme, je vůbec realizovatelný. Takže to by byl takový podnět. Zda bychom tedy mohli e, uspořádat takovou akci s experty, kde bychom si vyslechli jejich názor. Samozřejmě teď budou letní prázdniny, takže pravděpodobně až po té letní pauze. Jinak všem mnohokrát děkuji, rozpravu tímto končím a ten neklid, který se objevuje v sále, využij k tomu, abych řekl, že si dáme jedno či dvouminutovou přestávku a pak i hned přikročíme k hlasování. Hlasovací seznamy vám ještě rozdáme a za dvě minuty startujeme. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dear colleagues, our job must be... Vážení kolegové, vážené kolegyně, musíme pokračovat v naší práci, proto vás tedy vyzývám, abychom mohli pokračovat. Milé kolegyně, milí kolegové, začínáme. Bude to poněkud delší hlasovací seznam, ale myslím si, že to máme dobře zorganizované. Dobře víte, že jsme změnili pořadí hlasování včera, takže se nedivte, že e, začínáme s zprávou o lehkých užitkových vozidlech. Je to zpráva Langena. Takže pokud souhlasíte, začínáme. Pan Langen k tomu chtěl ještě úvodní slovo. Jenom krátká poznámka, pokud dovolíte, pane předsedo, rád bych to vysvětlil. Máme devět kompromisů celkově a na jednom místě máme dva kompromisy. Je to otázka dlouhodobého cíle. Já jsem eh, si to velice dobře prostudoval, ty návrhy, které přišly a Rozhodl jsem se proto, že můj vlastní kompromisní návrh stáhnu a jakožto dlouhodobý cíl bych tam měl těch 150 gramů na ujetý kilometr. Pak zde máme druhý kompromis, tam je 140 gramů. Tento kompromis byl předložen dvěma politickými skupinami. Já si myslím, že to hlavní rozhodnutí bychom měli založit na, určit, na tom hledisku a totiž na tomto hledisku. Ne, co je technicky možné, ale kdo je uživatelem těchto vozidel. A to jsou evropské malé a střední podniky. A proto si myslím, že bychom měli hlasovat pro těch 150 gramů, ale chtěl bych opravdu poděkovat všem kolegům za velkou ochotu ke kompromisům, která se zde ve výboru projevila v této sporné otázce. Děkuji, říká pan předseda a jsme u pozměňující návrh číslo 1. Prosím, pane Turmesi. Co se týče malých a středních podniků, tak to vidím jinak, ale to není mé téma. Já si myslím, že bychom měli ovšem ověřit, kolik lidí bude pro koho hlasovat, než přistoupíme k vlastnímu hlasování. Ano, samozřejmě učiníme to, ale jinak sekretariát to vždy sleduje, ale dobře, Zkušebně si to ověříme, abychom věděli, kdo smí hlasovat a kdo ne. Možná si ještě počkáme, až se usadí kolega Vidal Kvadras a paní kolegyně Podimata a pak si to krátce ověříme. Takže prosím, hlasujte. Zda nyní eh, si přerušíme schůzi a budeme se všichni vykoupat, si zaplavat. Prosím, otevírám elektronické hlasování. máme již o dva členy z EPP navíc. Pravděpodobně jsou to vždy ti též lidé. Tři. Dokonce o tři navíc z EPP. Paní Hol? Můj hlasovací přístroj nefunguje. Můžeme vám nějak pomoci? Už je to v pořádku? Ano? Hlasovací přístroj je v pořádku? Ano? Je vše v pořádku? Ano, takže prosím, hlasujte znovu. Kdo vyhrál? Tedy ještě jednou. Tedy hlasujeme o pozměňující návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Dobrá, pokud chcete, tak to ověříme. Já si myslím, že to bylo jasně pro, ale ověřujeme. Ale nebude muset, ne, nemůžeme ověřovat po každé, jinak to ne, nestihneme ani do zítřka. Takže končím. To byl dobrý nápad to ověřit. <laughs> Opravdu, to je vidět. Takže zamítnu to. 32 pro, proti, zdrželi se, rozhodnuto. 58 pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Já jsem ještě nic neřekl, říká pan předseda. Oni už chtějí ověřovat a já jsem ani neřekla, jak jsem se rozhodl. Dobrá, takže ověříme. Tedy zahajuji hlasování. Ukončuji. Moje hlasovací zařízení opět nefunguje, říká paní Hall. Pravděpodobně tam nejde proud do toho. Asi bychom potřebovali více energie z obnovitelných zdrojů. Takže funguje to nebo ne? Říká pan předseda. Takže 29, 25 schváleno. Kompromis 67 pro, proti. Odpadá to. A dostáváme se k 80 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 81 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 82 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 85. První část pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 86 pro A promiňte, to odpadá. Takže 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. Dobrá, ověříme. Takže kompromis 2, ověřujeme, zahajuji hlasování. EPP máme o jednoho navíc. Nyní je to v pořádku. Ukončuji hlasování. Takže schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti. A promiňte, 87 bylo schváleno. Tím je to vyřízené, stejně jako 91 a dostáváme se ke 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto tři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. We must vote. 104. 104 až 107. Ne, tak to je také už hotovo. Takže kompromis. 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní blok 110 a další. Takže je to dodatek jako kompromisu 3 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 116. Pro, proti, strželi se, zamítnuto. Kompromis 7. Pro, proti, strželi se, ověříme. Kompromis Sedm Elektronické hlasování. Z EPP jednoho navíc. Ukončuji hlasování. Schváleno. 18 pro. Proti. Ještě jednou bych se na to rád podíval. 18 pro. Proti. Musíme ověřit. Tedy ověřujeme 18 elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 122. Kompromis 7 jsme schválili, takže nyní 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 126 pro, proti, zdrželi se schváleno, 129 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 133 pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. 137 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 141 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 146. Tedy dobře. Kompromis 4. Elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to správně. Takže opět něco nefunguje. Číslo 10 je zde problém s elektronickým zařízením hlasovacím. Dobrá, ale výsledek by to neovlivnilo. Takže jdeme dál. 150 je vyřízená. Další stránka. 166. 166, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23, 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 25, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zkontrolujeme to. 172, zahajuji hlasování. 172. Končím hlasování. Zamítnuto. 173, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak, přeskočíme mnoho stránek. 28. Kdo je pro? Je to na straně 11, alespoň v mém dokumentu, bod 28, pozměňovací návrh 28. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvěstě čtyřicet, kdo je pro? kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme to ověřit, bylo to těsně, takže 246, elektronicky hlasujeme o 246. Končím hlasování. Aha, tak zamítnu to. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Přejete si ověřit? Dobrá. 31 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je to schváleno. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak 35 zkontrolujeme. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Děkuji. Dvojka, kdo je pro? předseda říkal, že prý něco neslyšel. My jsme žádali zkontrolovat kontrola 34, to jste asi přeslechl. Přece ráno dobře, většinou se to takto nedělá, že bychom se vraceli, ale když jsem to přeslechl, tak se omlouvám. Kontrola 34. Takže otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji. Tak dvojku, o té jsme ještě nehlasovali, že ne? Takže teď jsme u pozměňovacího návrhu číslo dvě. Kdo je pro? Dva, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce, kdo je proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme. Takže dvojka zahajuje elektronické hlasování, končím elektronické hlasování. Zamítnuto. Schoda. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Kontrola. Ověřujeme čtyřku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je, že to je schváleno. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 55. Ne, to už je vyřízené, takže už celkové finální hlasování, které bude elektronicky. Prosím, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je jasný. Blahopřejeme. Toto je výsledek. Tím se nyní dostáváme k hlasování. Wir kommen damit zur... Tak, hlasování o přenosových soustavách. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Chcete elektronicky hlasovat? Otevírám hlasování. Tak prosím vás, nyní hlasujeme. Je to pouze hlasování, ano, ne, elektronicky um, ehm, provozovatelích přenosových soustav. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. EPP, jeden poslanec přebývá. Už je to v pořádku. Končím hlasování. Takže zamítnu to. Je to tak. Nyní tady budeme hlasovat o právě Majensku. Ach, ah, Figueiredo. Excuse me. Předseda se omlouvá, je to zpráva Figueiredo. Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Jednička pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti? Je to těsné. Zdrželi se? Ověříme elektronicky trojku. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Je to kompromis, takže ověřujeme kompromis 1, otevírám hlasování. Končím hlasování. Ale je to schváleno. Čtrnáctka, ne, sedmička. Sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. to, Devět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Osmička, kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Jedenáct. To už je vyřízené, takže kompromis dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme kompromis číslo dvě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 28, ne, ne, ne, to ne. Tak. 12 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. 12, kdo je Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak to všechno padá. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29. Tam je ústní pozměňovací návrh. Paní Madurel se hlásí. Ne, ne. Já jsem si myslel, že jste se hlásila o slova. Tak 29, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 54. Kdo je pro? A tam byl ten ústní pozměňovací návrh. Pan Žado, prosím. Děkuji, pane předsedo. My navrhujeme slovo etika, etické tam vyjmout, protože by to mohlo vést k neporozumění. Má někdo něco proti tomu? Ne, takže se dostáváme k hlasování. Kdo je pro 44? Proti? Zbytek toho už to, ty už to nebaví. Je mi to líto, ale nyní tedy 54 pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Takže ověřujeme 54 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A výsledek je schváleno. 28 pro. Byla tam nějaká chyba? Prosím, pane Kovelio. Omlouvá se, říká pan předseda, mohli bychom to zapakovat? nebyl k dispozici překlad, to se stává velice vzácně. Takže ještě jednou. S překladem. Nemáme žádný stres, stíháme, takže 54 elektronicky hlasujeme s překládem. Tedy 54 elektronické hlasování zahajuji, prosím. A nyní uzavírám hlasování a výsledek je více než eh, předtím, takže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 EPP máme o jednoho navíc. A výsled... Končím hlasování a výsledek je jasný, takže blahopřeji. Nyní jsme tedy opravdu dostatečně hlasovali pro dnešek, to myslím stačilo. Takže blahopřeji a tak dále. A tím jsme u konce obou hlasování a můžeme se dostat k, k bodu 10 na našem pořadu jednání. Prosím kolegy, kteří opouštějí sál, aby sál opustili tiše, abychom mohli pokračovat v práci. Desítka je návrh na změnu Evropského energetického programu pro hospodářské oživení. Dámy a pánové, Prosím, dámy a pány, kteří se chtějí ještě spolu bavit, tak prosím, aby opustili sál. Aby si to prohovořili na chodbě. My musíme využít našeho času pro další bod a tím je bod 10. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von... Nyní má slovo pouze jedna členka, totiž paní pan Bremt, zpravodajka. Prosím. Dank u wel, voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Před námi je předložené nařízení Evropské komise a dovolte mi, abych krátce vás uvedla do historie, i když si myslím, že většina, kdo tuto problematiku sleduje, už tu historii zná, ale přece jenom je to důležité, abychom se na to ještě jednou podívali než eh, řeknu něco k samotnému návrhu komise, takže takový první úvod k oné zprávě, kterou jsem včera odevzdala na překlad a abychom ještě probrali před prázdninami. Takže ta krátká historie. Komise v roce 2009 přišla s návrhem a to v souvislosti s ekonomickou krizí. Jak víme, ještě jsme ji definitivně dnes nevyřešili a navrhli, aby část eh, nevyužitých prostředků se použilo pro podporu investic, zvláště investic do energetických projektů. Návrh komise, který byl nakonec eh, schválen, vycházel ze tří významných témat, nebo zaměřil se na ně, na tři aspekty eh, podpory těchto projektů. Byla to infrastruktura, elektrické energie a zemního plynu, potom offshoreová větrná energetika a potom systém CCS, ukládání zachycování uhlíku CO2. Tento projekt byl takté schválen v rámci trialogu, i když Evropský parlament, zvláště tento výbor a Evropský parlament usiloval o to, aby ty prostředky byly k dispozici také pro projekty Eh, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Máme proto dobré důvody, proč si to přejeme. Účinné využívání energie a obnovitelné zdroje energie i v menším rozsahu jsou velice efektivní v boji proti změnám klimatu, ale jsou také velmi efektivní, co se týče vytváření lokálních pracovních míst, míst, která nelze delokalizovat a proto jsou také významnou podporou eh, ekonomického oživení. Ekonomický eh, parlament zde v trialogu vyhrál pouze částečně. Částečně proto, že návrh komise se tomu nepřizpůsobil, ale bylo to velmi unikátní. Evropská komise se v onom okamžiku angažovala, zasadila o to, aby eh, v usnesení přijala názor eh, parlamentu a řekla, že nevyužité prostředky se na to využijí. Dámy a pánové, to, co zde dnes máme před sebou, to je vlastně ten splněný slib Evropské komise. Jinými slovy, takže na, na základě na, na, našeho podnětu splní komise svůj závazek. A já bych chtěla zde několikrát potrhnout, že jsme zde skutečně rovnocený partner Evropské komise u tohoto návrhu a náš cíl je, aby toto nařízení bylo schváleno co nejrychleji v Evropském parlamentu, tak abychom co nejrychleji mohli začít vyjednávat s radou, abychom zajistili to, že tato vize dojde naplnění. To, co zde máme, je v podstatě návrh, aby ty prostředky, které zbyly a vlastně to není ani tolik z té původní částky, ale aby ta, tyto peníze byly efektivně využity, tak aby to bylo velmi účinné. Bude to v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, tak jak si to přál Evropský parlament. Financování je zaměřené hlavně na komunální, lokální a regionální eh, úřady, hlavně také na města a finanční nástroj jako takový je velmi specifický, protože podporuje buď eh, techniku, anebo se použije například v prostřednictví tzv. měkkých půjček, bankovních záruk a podobně, tak, aby ty projekty, které dnes už eh, naše města a obce mají a naše regiony připravené, byly, bylo možné rychle financovat a podpořit. Velký zisk, který to přinese, se odrazí hlavně ve vytvoření pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, což je pro nás parlamentu důležité a bude to také velice efektivní využití tohoto finančního nástroje. Dámy a pánové, opakuji, je to velice dobrý návrh, a je přesně v intencích toho, co jsme požadovali. A je to úkolem různých politických skupin a je to i můj úkol. Já jsem si vyžádala tu zprávu nejen proto, že to je téma, které je mi velmi blízké, ale jsem si ji vyžádala také proto, že ji musíme probrat skutečně rychle. A domnívám se, že člověk, který má i kontakty, možná v rámci belgického předsednictví, bude moci něco posunout, tak abychom náš cíl splnili. Já už jsem také navázala v této věci první kontakty a domnívám se, že je důležité, abychom zde pokročili dále ku předu. To znamená, že v mojí zprávě naleznete jenom několik pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřené na to, abychom podtrhli takzvané zelená pracovní místa, ekologická pracovní místa. Potom je také důležité moci podtrhnout význam inovativních projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. To je také velice důležitý aspekt naší energetické politiky a sice inovace. Je důležité zajistit, abychom dobře propojili tuto záležitost s existujícími strukturálními fondy a fondem soudržnosti a co je také důležité, požádat, aby nevyčerpané prostředky, které jsou nyní v DG Climate eh, ve výši 50 milionů, byly přidány do tohoto rozpočtu. To jsou nejvýznamnější pozměňovací návrhy, které jsem navrhla. Samozřejmě očekávám také iniciativu kolegyň a kolegů. Chtěla bych vás vyzvat, já se sice opakuji, ale opakování matka moudrosti, abyste to udělali tak, aby se zlepšil, návrh komise, aby se posílil, aby byl jasnější, ale hlavně, aby nám to umožnilo, abychom mohli pracovat rychle, abychom rychle došli ke schodě v radě. A ta schoda v radě to není úplně jednoduchá věc. Jsou určité členské státy v radě, které by si vlastně přáli, aby se tyto prostředky už nevyužily pro investici do energetické účinnosti, ale chtěli by, aby se tyto peníze vrátily zpět do členských zemí. Dámy a pánové, já si myslím, že by to eh, bylo nesmírně hloupé a také by to neplnilo cíle našeho výboru v oblasti energetiky, ekonomiky a boje proti oteplování klimatu. Já jsem přesvědčená, že tomu tak je a, a vy asi také, že ještě nemáme vyřešenou ekonomickou krizi, že celá řada členských států momentálně řeší to, aby se postarali, aby měli v pořádku svůj rozpočet, ale my se musíme postarat o to, aby se trvale investovalo do energie a já si myslím, že tato věc, která je před vámi, je dobrým příkladem. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a nyní pan kolega Kančian. Prosím. Grazie presidente, grazie alla relatrice. Velice, velice děkuji za slovo. Myslím si, že my, e, jako nebo já jako stínový zpravodaj za EPP, souhlasím s touto zprávou, ale máme k tomu ještě několik komentářů. Za prvé, co se týče harmonogramu, tak hovoříme o programu pro oživení energetiky a už to vlastně navazuje na to, co bylo rozhodnuto. Nicméně ty časové lhuty jsou napjaté, potřebujeme proto konkrétní, účinné a rychlé projekty. To je tedy můj první komentář. Nacházíme se ve vážné krizi. Dnes dopoledne jsme také hovořili o energetické politice pro budoucí roky. A myslím si, že e, je dobré, abychom se posunuli tímto směrem, protože právě oblast energetické úspornosti a obnovitelných zdrojů je klíčová. Dále je zde také otázka základní strategie. Hovoříme o um, energetické účinnosti zejména v um, urbanismu. A je důležité, aby toto nařízení také souviselo e, se směrnicemi, které se týkají energetické účinnosti budov. Co se týče této strategie, tak e, co se týče těch jednotlivých projektů, tak máme k dispozici vlastně e, částku, která jaksi zbyla. Je to takový zbytek. Měli bychom se snažit podpořit více projektů, i když budeme muset snížit prostředky. Myslím si, že je důležité usilovat také o geografickou rovnováhu a vyváženost a samozřejmě, že nechceme, aby se tyto projekty také staly zátěží pro rozpočty jednotlivých eh, členských států. To by byl krok zpět. Ještě se chci vyjádřit k nástrojům. Máme zde tedy různé finanční eh, spolupráci s různými finančními institucemi. Myslím si, že jsme zde trošku zmeškali příležitost, když jsme připravovali to předchozí nařízení, protože nyní chceme vlastně zřídit takový fond ad hoc, a prostřednictvím zdrojů eh, soukromého a eh, soukromého a veřejného partnerství bychom mohli ještě eh, znásobit ty zdroje pro ty pro, pro ty projekty. Myslím si, že tato, to číslo, ta, ta částka, která zbyla, že nebude stačit. Myslím si, že bychom se měli ještě jednou podívat na ty částky. A otázkou je, zda bychom možná ještě mohli více oživit energetiku v souladu s těmi hlavními strategiemi. Já plně souhlasím s tím, co bylo řečeno. A my budeme ze všech sil usilovat o to, abychom zajistili, že vše bude co nejdříve zavedeno do praxe, protože to je hlavní cíl. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. A ještě se hlásí pan kolega Turmes. Prosím. Uh, thank you. Uh, Velice děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Myslím si, že v tomto případě je nyní nejdůležitější, aby se uskutečnilo rychlé hlasování ve výboru, abychom mohli začít s vyjednáváním. Návrh komise je, myslím, v zásadě dobrý. Takže já tam nevidím žádnou velkou nutnost eh, pro překládání pozměňovacích návrhů. Ta základná myšlenka, ta základní myšlenka, zde se hovoří, že je to asi 150 milionů, respektive 115, ale pokud se nám podaří to dostat do finančního nástroje, tak bude mít rozhodně mnohem větší význam. Já jsem se setkal se zástupci Evropské investiční banky, a také s gf 2 tv Jsou to tedy ty banky, které budou spravovat tento fond. A oni mi vysvětlili, že je tam určitý fond pro malé střední podniky z střední a východní Evropy. Oni využívají peníze z rozpočtu Evropské unie. To je riziková část. A potom doplnili to prostředky i ze státních bank. A potom je zde určitá spolupráce v rámci partnerství a je možné, aby se k tomu připojily i soukromé banky. Myslím si, že jeden z takových výsledků této finanční krize je to, že se ukazuje, že právě místní banky by měly být těmi bankami, které budou eh, spolupracovat s těmi malými, s těmi drobnými projekty. Ale ukazuje se právě, že tyto eh, drobné banky eh, mají příliš velké režijní náklady. A oni se, ty malé banky se snaží snižovat své režijní náklady v těchto těžkých časech a proto oni nechtějí příliš poskytovat pouze ty malé, drobné úvěry. A Eh, také je pro ně dost těžké provést všechny ty analýzy rizika. Pokud neprovedou ty analýzy, tak mají zase problémy v tom, aby dokázali to riziko ocenit. To znamená, že je důležité, abychom zde také brali v úvahu riziko a aby ti partneři tedy brali v úvahu riziko a bylo by důležité, abychom podpořili to, aby do toho celého procesu se zapojili i místní banky a podporovali eh, projekty, jaké slouží třeba na eh, ustavební úpravy budov, také jsou zde třeba ty inteligentní měřiče, urychlování eh, různých eh, inovativních přístrojů a tak dále. Je důležité, aby ten nástroj přinesl pákový efekt a aby také upřednostnil přístup ke kapitálu. Musí zde být lepší přístup investorů ke kapitálu, kteří chtějí investovat do energeticky úsporných projektů. A to je podle mého názoru ten správný způsob, jak pokračovat. Domnívám se, že ten návrh je kvalitní, musíme ho pouze urychlit. A ještě co se týče vnitrostátních vlád, tak si myslím, že my všichni jsme ve styku, nebo my, kdo máme tedy, kdo jsme ve styku s vnitrostátními vládami, tak víme, že pokud budou chtít vlády učinit něco podobného, tak to bude drahé. Pokud by každý členský stát chtěl eh, založit určitý fond, aby povzbudil tyto investice, tak by to bylo mnohem nákladnější, než když zřídíme pouze jeden celoevropský fond a využijeme peníze z evropského rozpočtu. Takže si myslím, že to je přidaná hodnota a je to, i pro, je to přidanou hodnotou i pro rozpočet Německa, Spojeného království, Flander a tak dále. Velice děkuji. Voorzitter, <clears throat> dank u wel. Pan Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit stručně. A bylo to přání parlamentu, aby vedle těch velkých projektů, které skutečně ovlivňují strukturu a znamenají něco pro budoucnost Evropy a které se dostaly do plánu hospodářské obnovy, aby ta část kterou tu nyní máme, sice ta energetická účinnost se také dostala ke slovu. A myslím, že bychom měli pracovat rychle, protože to je skutečně ta hlavní myšlenka, která tu je. A chci také poukázat na to, že to je inovativní věc, je také inovativní, způsob, jakým poskytujeme peníze. Je doba krize a Ehm, banky už nejsou tak ochotné rychle podporovat inovativní, skutečně inovativní a rizikové inovativní projekty. Takže tento nástroj by zde právě mohl znamenat určitý průlom. Je, jsou to často eh, projekty, které už jsou vypracované. A zkušenosti, které máme s Evropskou investiční bankou a jinými způsoby, novými způsoby financování, něco, co vidím pozitivně. Také chci upozornit na synergie s jinými evropskými fondy a rád v tomto duchu s vámi budu spolupracovat. Druhá inovace, která zde je, taková širšího charakteru. Na jednu stranu zde e, máme e, tu, ten pakt starostů, co, kde jsme také byli zapojeni při vypracování Eh, navíc eh, tam byly stanoveny cíle se snižováním CO2 ještě za rámec strategie 2020. Důležité je, že nyní zde máme stanovená kritéria. Ti, kdo se zavázali i k tomu paktu starostů, nyní právě budou také způsobilí čerpat. A také ty průkopnické projekty v rámci iniciativy 2020, které budou honorovány, takzvané flagships. Je důležité zaměřit se tam nejenom na členské státy, ale na regiony, na města, na konkrétní partnery a propojení decentralizovaných aktérů s cílem 2020, zde v souvislosti s cíly v oblasti CO2, to je podle mě základní věc. To je to, co nám chybělo u lisabonských cílů. Tam bylo něco na úrovni členských států, jinak to nikoho nezajímalo. A nyní máme 600 obcí, které se chtějí zapojit. A pokud tam nebudeme mít stejnou angažovanost a podporu, tak se prostě k občanům nedostaneme a bude z toho jenom obrovská byrokratická zátěž. Proto finanční inovace je důležitá, cíl je důležitý a i ten návrh je důležitý, abychom v příštích měsících, až budeme hovořit o těch průkopnických iniciativách, flagship initiatives Evropské komise, abychom toto i uvedli jako příklad. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Děkuji. Děkuji a nyní paní Tykau. Domnule președinte, ca și domnul uh, Van Nistelrooy, uh, vreau să susțin uh, importanța... Děkuji, pane předsedo. Stejně jako můj předřečník, bych chtěla zdůraznit význam investic do energetické úspornosti budov. Všechny investice v této oblasti jsou e, významné a já doufám, že tato částka, která zde zbyla, bude moci být investována do různých, e, do různých opatření v tomto ohledu. V březnu Evropská rada zřídila E, vlastně cíl e, zvýšení 20, o 20 energetické e, účinnosti do roku 2020. A 17. června se to také, pardon, 17. června se to tedy potvrdilo. A nyní je důležité, abyste, byla, abyste byly představeny konkrétní opatření, jak tedy snížit tu energetickou úspornost. Myslím si, že je zde například iniciativa inteligentních měst, Smart Cities, a tato iniciativa by mohla být zrovna velmi přínosná. Nesmíme zapomínat ani na to, že to je určitá izolovaná iniciativa. V Dubnu jsme pozměnili nařízení o e, regionálním rozvoji za účelem toho, aby členské státy mohly využít fondy, eh, prostředky fondů asi 4% právě pro tyto účely. Co se týče bydlení, zejména eh, souvisí to i se sociálním bydlením, tak tam jsou nové projekty, nebo možnosti nových projektů, ale eh, mnoho členských států vlastně nepřemýšlí o těchto projektech ve svých rozpočtech. Myslím si, že komise by měla využít této příležitosti, aby přidělila více zdrojů na tyto účely. Jedná se tedy o ta 4 je důležité také, abychom tedy zaměřili ty prostředky na, eh, ty, eh, na to bydlení. Nyní bych dala ještě slovo komisi, možná bych vám k tomu mohla krátce něco podotknout. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, mnohokrát poděkovat z parlamentu za to, že podpořil iniciativu komise. Pro nás je velice důležité, abychom uh, se podívali na ten časový plán a paní zpravodajka to ještě řekla. Já si myslím, že ten pákový efekt, jak se o tom již hovořilo, jistě zohledněn bude. Jde o to, aby veškeré nevydané prostředky z tohoto fondu byly využity, a to s podporou ještě několika dalších zdrojů. Tedy schrneme jakési menší objemy prostředků, ale přesto to bude důležité pro to, abychom se v této oblasti dostali dál. Já chci říct, že jste byla uh, řeč o iniciativách, které ovšem nesmějí zůstat izolované. A nyní právě si rozmýšlíme, jak bude vypadat eh, příští finanční výhled a i to nám pomůže eh, vlastně v celé věci postoupit. Opravdu mnohokrát děkuji parlamentu, budeme spolupracovat v této věci tak, abychom to uzavřeli co nejrychleji. A jak jistě víte, my jsme si naplánovali rozhodnutí do konce roku. Děkuji, říká pan předseda. Eh, chtěl bych se zeptat zase paní kolegyně Bremt. Ještě přeje se k tomu vyjádřit? Děkuji, jenom chci stručně říci, že v příštích týdnech také budu navazovat neformální kontakty s kolegy z jednotlivých politických skupin, abychom eh, toto téma vyřešili skutečně co nejrychleji. Děkuji. Také děkuji paní zpravodajce, děkuji vám všem za tuto rozpravu, která je tímto u konce. V červenci budeme mít rozpravu o zprávě. Tím jsme tedy vyřídili tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k bodu 11, návštěva španělskyně ministrině, která ovšem bude zastoupena s španělským státním tajemníkem, který ovšem ještě zde není. Takže máme menší problém. Mohl by se někdo podívat, zda třeba nečekají před sálem? Protože někdy hosté čekají před dveřmi, aby nás nerušili.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 probrat eh, bod na pořadu jednání, který se týká jeho zprávy, takže já se omlouvám, ale budeme muset eh, si udělat krátkou přestávku, protože nevím, kdy dorazí zástupce španělského ministerstva. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke mich herzlich, dass... Dámy a pánové, děkuji vám, že jste s námi měli trochu trpělivosti. Máme problém trochu s tím, že španělské předsednictví je na cestě z letiště. Ale podařilo se nám přinutit pana kolegu Vidala Kvadrase, aby odvedl obrovský sportovní výkon a doklusal k nám, tak abychom mohli probrat dříve jeho bod. Takže my mu nyní udělíme eh, zvláštní cenu olympijské disciplíny rychlého dostavení se do jednacího sálu a děkujeme vám velice za to, že jste nám vypomohl. Pane Vidale Kvadrasi, uděluji vám slovo, abyste nám řekl, jak to dopadlo se směrnici o dodávkách zemního plynu, protože o tom byly intenzivní diskuze. Prosím. Yes, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem tedy myslel, že budeme o mém bodu jednat až ve 12 hodin. No. Nicméně já jsem tedy přiběhl, co jsem nejrychleji mohl. Vzal jsem nohy na ramena a už jsem tady. Děkuji. Eh, nejprve začnu tím, že upřímně poděkuji všem stínovým zpravodajům. Samozřejmě děkuji i vám, pane předsedo. Děkuji za, vaš, za vaše soustavné Eh, za vaši soustavnou pomoc během těch minulých deseti měsíců, protože už před deseti měsíci jsme zahájili legislativní postup, který se týká revize eh, nebo nové, přípravy nového nařízení o zabezpečení dodávek zemního plynu. Eh, myslím si, že právě tato úzká spolupráce přispěla k tomu, čemu si tedy troufám říci, že to je Eh, úspěch. Ve středu večer jsme dosáhli neformální schody s radou ve trialogu o tomto návrhu nařízení. Tento text bude rozšířen, dostanete jej, budete jej mít k dispozici dnes, jakmile dostaneme souhlas od eh, služby, od právníků lingvistů. Jakmile tedy eh, tento text odsouhlasí, tak jej dostanete k dispozici. Rada očekává, že zítra jej na Koreperu schválí a náš výbor bude tedy, doufejme, hlasovat v tom týdnu v červenci až na naší schůzi, tedy v červenci. A hlasování v plénu by se mělo konat na té druhé zářijové eh, plenární schůzi. Je to tedy to plenární schůze září 2. Chtěl bych také poděkovat komisi za její vynikající práci v tom, jak se snažila zlepšit a posílit tu spolupráci um, v rámci spoluzákonodárců. Také bych chtěl ocenit i španělské předsednictví, které nás stále informovalo, soustavně nás informovalo o tom, jak to pokračuje na radě. Já zde tedy také, také, to bylo velice pro nás důležité, že jsme slyšeli, jak to probíhá na radě. E, a bylo také důležité, že to nepromí, neprobíhalo formou různých úniků, informací, ale že jsme vlastně byli oficiálně vždy informováni o tom, jak ta jednání pokračují. Myslím si, že můžeme být e, spokojení s výsledkem těchto jednání. A jakmile bude toto nařízení provedeno, tak by mělo výrazně snížit citlivost eh, Evropského společenství vůči budoucím narušením dodávek. A také zde bude tedy zaveden ten e, ukazatel N-1, ten standard N-1, také zde bude zaveden zpětné toky ve všech propojovacích zařízeních mezi členskými státy, bude to tedy na to č, eh, období tří let. Také chci zdůraznit větší roli komise koordinaci eh, těch různých eh, plánů pro stav nouze. A také velice důležité, aby bylo zaručeno to, že ty národní plány pro stav nouze eh, také vlastně nenaruší zabezpečení dodávek jiných členských států. To bylo velice důležité při našich jednáních, aby vlastně ty plány pro stav nouze se navzájem neoslabovaly. Takže komise v tom také bude Eh, či nápomocná. Bude důležité, aby to zabezpečení dodávek bylo pro všechny členské státy. Celkově to nařízení se nese v duchu solidarity, která je nesmírně důležitá. Pokud nastane krize, tak všechny členské státy, zejména ty, které budou nejvíce zasaženy krizí, mohou dostat eh, přístup k dostatku plynu pro svou potřebu. A zejména se to týká tedy těch takzvaných chráněných odběratelů. Dále, co se týče dalších eh, politických aspektů, tak jsme také se zavedli některé, některá ustanovení, která zvyšují roli Evropské unie a která zvyšují také odolnost Evropské unie vůči narušení dodávek, která mohou eh, vlastně eh, být způsobena různými konflikty mimo Evropskou unii. Takovéto krize by mohly potom ovlivnit situaci v členských státech, takže tomu chceme zabránit. Je to velice dnes je to aktuální téma v dnešních dnech, protože se vlastně nacházíme v, polo, v uprostřed takové nové krize mezi Běloruskem a Ruskem v současnosti tedy je to, ale pokud eh, by ta krize nebyla vyřešena, tak by měla mít velice závažný dopad eh, zejména na naše baltské členy a také i třeba možná na Polsko. Naštěstí tedy komise přistoupila k rázné akci. Včera eh, generální ředitel eh, pro energetiku letěl do Minsku a doufejme, že ta krize bude vyřešena co nejdříve. Jsem také přesvědčen, že můžeme být spokojeni s tím, že se nám podařilo dosáhnout několika významných kompromisů co se týče e, integrace tzv. energetických ostrovků do Evropské unie. Komise také chce zvýšit transparentnost mezi členskými státy. Jsou zde také konkrétní klauzule, které se toho týkají. A dalším klíčem, který byl pro parlament klíčový, je nutnost podtrhnout to, že Hlavním jste, hlavní nástrojem zde budou trhy. A to je teď v tom textu naprosto jasně řečeno, že nejprve tedy eh, to budou trhy, kdo eh, bude jaksi zasahovat. A to byl skutečně bod, který byl pro mnoho ehm, našich kolegů velice citlivý. Eh, také je důležité, že zde tedy budou ehm, flexibilní, ty, eh, budou zde flexibilní plány. Ty původní trhy, eh, pardon, ty původní Prahy byly odstraněny, odstraněny a komise nyní bude mít vlastně větší manévrovací prostor, aby eh, stanovila ty stavy jak pro státy, tak pro regiony. A ty region, může to být tedy buď jeden členský stát, nebo několik regionů, nebo několik propojených členských států, není zde žádná konkrétní definice. Komise tedy má velký manevrovací prostor k tomu, aby se rozhodla. Toto nařízení představuje dobré řešení skutečného problému. Pokud zlepšíme také infrastrukturu a také ta propojení v rámci, mezi, vlastně má, mají se zvýšit jak infrastruktura v rámci těch zemí, tak také jsou zde, budou ta propojení také se zde stanovují určité minimální standardy, mělo by také dojít k ochránění, vlastně k ochraně evropských domácností, bude zde také koordinovaná reakce v případě nouze v rámci Evropské unie a také i vlastně koordinovaná reakce vůči třetím zemím. Co se týče té původní pozice rady, tak to byla pouze směrnice. Rada chtěla původně Eh, navrhnout pouze směrnici. A my můžeme říci, že jsme urazili dlouhou cestu. Máme teď totiž velice silné nařízení a myslím si, že to nařízení je technicky tedy kvalitní. A já bych vám chtěl ještě všem doporučit, abyste plně podpořili tento kompromis, až se o něm bude v červenci hlasovat. A jsem si naprosto jistý, že jakmile si to přečtete, tak e, stejně jako stínoví zpravodajové budete se mnou souhlasit s tím, že skutečně to nařízení si zasluhuje naši podporu. No a pak ještě tedy vám chci říct, že jsem samozřejmě k dispozici, pokud budete chtít něco vysvětlit, až si to přečtete, nebo pokud e, se na mě budete chtít obrátit. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji kolegovi Vidal Kvadrasovi za jeho slova a hlavně za skvělou práci, kterou on vedl, která nebyla jednoduchá, trochu se to táhlo, ale opravdu všichni, kdo do toho byli zapojeni, se opravdu snažili a myslím si, že dospěli k opravdu zajímavému výsledku. Nyní dám jako prvnímu slovo kolegu Sarasovi. Prosím. Kvadrasur tevékenységét és... Velice děkuji, pane předsedo. My jsme sledovali práci pana Vydala Kvadrase s velkým zájmem a chtěli bychom mu vzdát velké díky za jeho úsilí. Také jsme se mu snažili ze všech sil pomoci. Co se týče eh, zemí střední Evropy, tak pro tyto země je toto nařízení velmi důležité. Také se zde jedná o nových regionálních strukturách. Máme zde přílohu čtyři. V té příloze čtyři jsou uvedeny tyto regionální struktury. A e, je to velké povzbuzení pro tyto země, zejména pro země, které zatím ještě neměly žádná ta propojovací zařízení, protože stále více jsme vlastně vystaveni závislosti na dodávkách plynu a myslím, že některým konfliktům budeme čelit i v budoucnu, protože Rusko může prostě přiškrtit ty e, kohouty i v budoucnu. Nemůžeme tedy e, spoléhat na, těch, na, ty, na to stávající e, ustanovení té stávající směrnice a na to stávající ochrana opatření. Domácí trhy budou hrát klíčovou rolu a země, které dodávají plyn, budou moci dodat plyn všem domácnostem v Evropě. Když chceme zabránit e, narušení dodávek plynu, tak potřebujeme konkurenceschopné národní trhy. Potřebujeme také diverzifikovat zdroje a diverzifikovat eh, ty přepravní cesty. To je nesmírně důležité, protože pokud třeba nějaká země pod, vlastně podepíše nějaké jednostranné smlouvy s dodavatelem, tak to může oslabit pozici celé Evropské unie. Dále je důležité, abychom identifikovali potenciální nedostatky v dodávkách, které bude zapotřebí řešit v dobách krize, v dobách krizí. Zabezpečení dodávek by mělo také garantovat určitá opatření, například um, například vlastně pře- přechod na jiná paliva uh, v případě potřeby. Musíme koordinovat eh, eh, naše akce v Evropě, pokud chceme předcházet krizím. Jsou zde také určité oblasti, kde můžeme nahradit plyn. Například eh, můžeme nahradit plyn při výrobě elektřiny. A to také vlastně sníží poptávku po plynu. Děkuji. Claude Turmes. Claude prosím. I have also really to congratulate, uh... Děkuji, já bych také chtěl pogratulovat kolegovi, zpravodaji. Myslím si, že možná, že ne všichni vědí, že během těch posledních eh, vyjednávání, zejména v úterý, bylo problémem to, že vlády nechtěly, aby to byla právě Evropská komise, která bude rozhodovat, která bude mít dohled nad eh, těmi Eh, národními eh, plány nouze, plány pro stav nouze. A eh, je tedy zde otázka tedy té evropské koordinace. To znamená, že bylo dost obtížné přemýšlet o tom, jak vlastně můžeme ty vlády přesvědčit, aby s tím souhlasili. No a pak se zde tedy objevil ten vynikající nápad, abychom využili vlastně, nebo potom zde tedy byl ten, jako, jaksi v uvozovkách, ten výborný konflikt mezi Běloruskem a Ruskem, protože to nám právě e, vlastně dodalo potřebný, potřebné argumenty. Ukazuje se, že to tedy velice, že to tedy mm, jaksi zafungovalo a nyní už, e, takže já bych chtěla jaksi v uvozovkách zřejmě e, pod, zatleskat za to, že ten konflikt vznikl, protože to pomohlo přemluvit členské státy dass äh, so intelligente äh, Überlegungen eingeführt Děkuji za takovýto zajímavý příspěvek. To v podstatě vysvětluje vše. Kolega Nisteroj. Pane předsedo, po tom předcházejícím příspěvku si říkám, kdy budeme se superlativy u konce, kam až to povede. Ale já mám také několik superlativů, superlativu, je to skutečně dobrý návrh a kolega zpravodaj také velice rychle jsem přiběhl, takže odvedl skvělý sportovní výkon, ale nyní vážně. Eh, důležitý je není výsledek, protože aktuality z tohoto týdne nám ukazují, kolik nových nástrojů potřebujeme proto, aby vzájemná solidarita skutečně existovala i v praxi. Když se podíváme nyní na významnější roli skupiny pro koordinaci v oblasti plynu a také eh, významnější lokální a regionální dimenze, protože takto trh s plynem skutečně funguje že zde tento návrh doplňuje to, za co se přimlouval pan předseda parlamentu, když zde nedávno hovořil, protože to je skutečně to, co my máme na mysli. To je skutečně reálné vytváření, propojování, solidarity a skutečné fungování tohoto systému. Domnívám se, že je důležité, aby Evropa, aniž by všechno muselo fungovat mohutně a centralizovaně, skutečně fungovalo. Někdy na to člověk potřebuje krizi, ano, to momentálně za, za, zažíváme, protože krize vede k tomu, že člověk přemýšlí o svém chování a třeba i o účinnosti svého systému dodávek plynu a elektřiny. Samozřejmě je tu celá řada poznámek, například ta otázka vzájemného propojení to je skutečně významné téma a k tomu jistě budou různé návrhy. A já rád potrhnu to, co řekl pan Turmes, také, že to byla skutečně výborná odvedená práce, byl to skutečně vynikající výkon pana Kladrase a to v mnoha oblastech. Děkuji. Děkuji. Když už tady děkujeme, tak bych velice rád poděkoval i celé řadě kolegů, kteří pracovali při vypracovávání sekretariát, poslanci i lidé z rady. Chceme jim skutečně poděkovat. Občas na to zapomínáme, protože existovala celá řada dílčích jednání, do nich celá řada kolegů investovala mnoho času a práce a přispěli tak k dobrému výsledku. Chci to říci nyní, abych na to nezapomněl. Pán Čimanský má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také pogratulovat zpravodaji za velice zásadní práci a věnoval jí mnoho úsilí. Toto nařízení je velmi důležité a bude mít velký dopad. My jsme usilovali, nebo usilujeme o kompromis, který eh, vlastně musí skloubit očekávání, která, která původně se trošku lišila. Parlament byl na začátku ambicioznější a také ještě zde byly určité rady, eh, pardon, určité otázky, na kterých se rada s parlamentem eh, nemohla shodnout, například otázka těch zpětných toků a zařízení pro zpětné toky. Rada trvala mm, na tom, že například jste eh, potrubí emal, a toto potrubí vlastně se stává určitým politickým konfliktem a je možné, že to potrubí bude uzavřeno, pokud to všechno nebude v pořádku. Co se týče také různých těch doložek o zpětném vývozu a o doložce o těch cílových destinacích, tak doufejme, že nakonec to nepovede k situaci, kdy Evropská komise bude vlastně zbavena své povinnosti eh, Je tedy důležité, aby komise svými rozhodnutími vlastně ne, nenarušovala trhy. Také je důležité, aby se také je zde nová definice spolupráce regionů pro případy krizových situací, ale nesmí to vést k, vlastně k situaci, kdy Evropa se jak se zbaví odpovědnosti, protože nebude to pouze na těch regionech, bude to vlastně celá Evropská unie. A v okamžiku, kdy bude Evropská unie zasažena jakýmkoliv problémem s dodávkami plynu, tak musí spolupracovat. Jsou zde také určité um, otázky, které ještě nejsou dostatečné. A rada nakonec toto trošku oslabila. Myslím si, že je špatné, že rada oslabila naše zapojení do politických otázek, zejména co se týče vnějších vztahů. Doufejme, že to nebude znamenat to, že v případě dalších eh, narušení dodávek plynu k tomu budeme přistupovat jako, že to je vlastně komerční záležitost nebo otázka, která se musí řešit pouze na té komerční úrovni, nikoli na politické. A zejména vlády zemí východní Evropy E, musí e, také vlastně e, všechny, všechny tyto akce se musí odrazit i na té politické úrovni, protože jinak bych, by Evropa působila slabě. Myslím si, že ten kompromis je dobrý. Dokázali jsme také tam ještě zachovat mnoho ustanovení, která pro nás byla důležitá, která jsou důležitá obecně. Prosím, paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla promluvit jménem skupiny, protože náš zpravodaj pan Svoboda není zde v budově a nemohl bohužel přijít, měl přijet ve 12 hodin. Takže e, já bych pouze tedy chtěla poděkovat panu Vidal Kvadrasovi za jeho práci a také za přispění španělského předsednictví. Byla to skvělá spolupráce, která umožnila dosáhnout výsledků, které byly nezbytné pro Evropskou unii. Bohužel, krize jsou velice časté a naše závislost na třetích zemích je vysoká. Má to také negativní důsledky pro naše hospodářství a naši konkurenceschopnost. Tato zpráva je důležitým krokem k dosažení našich cílů, které jsme si my, Evropané, stanovili, tak, abychom měli dodávky za rozumnou cenu, abychom také byli šetrní k životnímu prostředí. Dohodnutá opatření jsou rozumná a také jsme dosáhli významných dohod, které ukazují, že pan zpravodaj je velice tajento, talentovaný vyjednávač, takže já mu k tomu gratuluji. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tímto můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Děkuji ještě jednou všem a doufám, že se nám to podaří v příštích týdnech a měsících dokončit i zde v parlamentu. A nyní zde vítám pana Felipe Petrice Kalva. Již dorazil, velice děkuji. On zastupuje paní Kristýny Carmen, panu Kristýnu Carmen Diovou, která bohužel nemůže, což mě velice mrzí, protože jsem vždy velice rád seděl ve ní chtěli říct, že jsem žil vždy velice rád, když přišla mezi nás a nyní vítám pana Kalva. Děkuji, že jste mezi nás přišel a máte slovo. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážení členové výboru ITRE. Já bych se na začátku chtěl omluvit za spoždění svého příchodu do parlamentu. Stávka kontrolorů mi zabránila přijet včas. Chtěl jsem přijet již před dvěma hodinami. A také bych se chtěl omluvit jménem paní ministrině pro vědu a inovaci. Paní ministrině dnes s námi nemůže být, ačkoliv si to přála, musí se účastnit důležitého zasedání španělské vlády. Pro mě je to čest, že mohu vystoupit ve vašem výboru, abych mohl eh, schrnout výsledky a zhodnotit předsednictví Španělského království v Radě Evropské unie, pokud jde o eh, výzkum. Když vystoupila ministrně pro vědu a inovace paní Kristina Garmendia 28. ledna, Španělsko přebíralo předsednictví v radě eh, v okamžiku nepružnosti institucí a politiky v Evropské unie. Byla tam nová smlouva, nová komise, která ještě teprve musela být schválena parlamentem, strategie navržená eh, až do roku 2020, která ještě nebyla definována a velice nabitý program, zvláště pokud jde o program Rady pro konkurenceschopnost a výzkum. Kromě tohoto institucionálního kontextu také máme velmi složitou hospodářskou a finanční situaci. Navzdory všem těmto problémům předsednictví vytvořilo ambiciozní a proaktivní předsednický program, který se nechtěl vzdát žádného ze svých původních cílů. Abychom tyto cíle splnili, tak jsme vypracovali velmi intenzivní program a priority tohoto programu jsme se skupili do tří témat, tři Ička, takzvaná integrace, implikace a inkluze. Integrace. My pod tímto pojmem chápeme zahrnutí politik výzkumu a vývoje a inovace do středu evropského programu. Zdůrazňujeme, že evropský výzkumný prostor musí fungovat integrovaně a musí být integrovan také s inovativními politikami. Zvláště se musí skloubit s strategií Evropa 2020 a s cíly, které ovlivní členské státy. Pokud jde tedy o integraci, my jsme pokročili v konkrétních oblastech, pokud jde o řízení ERY a my jsme také přeskoumali struktury a mechanismy Evropské rady pro výzkum a také jsme e, přeformulovali a dodali jsme větší politickou váhu Výboru pro vědecký a technický výzkum neboli KREST. Ve svém novém mandátu tento výbor, který se nazývá ERA Committee, e, bude zahrnovat více členské státy do navrhování společných strategií pro evropskou vědu. Zároveň jsme učinili důležitý krok vůči integrované Evropě, znalostní Evropě, která, eh, když jsme se zabývali mobilitou a kariérou eh, evropských výzkumných pracovníků. Eh, nejprve jsme to projednávali na naší radě pro, zaměstnan, pro konkurenceschopnost v březnu a později jsme předložili naše závěry poprvé v radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitele EPSCO. Myslíme si, že je to důležitý krok pro vytvoření páté evropské svobody, tedy svobody pohybu znalostí. <clears throat> Já bych chtěl zdůraznit, že tato iniciativa iniciativa byla velmi dobře přijata našimi kolegy z této rady, ale také Evropskou komisí. Pokud jde o náš přínos k navržení strategie Evropa 2020, tak bych rád řekl, že obě rady pro konkurenceschopnost, které se uskutečnily, a také neformální setkání v únoru se zabývaly těmito aspekty. Kromě toho se zabývaly významem, kterou má tato strategie pro cíle a pro indikátory, které byly vybudovány z perspektivy ERA. Hlavně eh, bylo zdůrazněno, byla zdůrazněna nutnost zahrnutí indikátorů, které by měly odrážet hodnocení eh, různých postupů a výsledků výzkumu, vývoje a inovace. Doufáme, že nový cíl navržený Evropskou komisí v březnu týkající se intenzity investicí do výzkumu, vývoje a inovací a který v na podzim schválí Evropská rada, bude také odrážet tento záběr. Také jsme um, chceme podpořit integrovanější era. My jsme se zabývali um, velkým počtem uh, důležitých témat, jako například vědecké infrastruktury, které budou zahrnuty do cestovní mapy velkých infrastruktur ESFRI, partnerství soukromého a státního sektoru a podporu ženy ve vědě a v evropské technologii. Tyto otázky byly obsaženy v závěrech o různých aspektech ERA, které byly schváleny na poslední radě. A také bych chtěl zdůraznit eh, určitou skupinu, která, kterou obsahuje integrace. V španělské předsednictví eh, také chtělo, aby rada schválila v září Evropský plán pro výzkum a inovace. Předsednictví si myslí, že je užitečné vybudovat inovativní Evropu, abychom pokročili v některých tématech, které jsou z naší strany významné a také je schválila komise. Závěry, které budou schváleny radou, se zaměřují na pět velkých položek financování trhy, řízení, regiony a osoby. A dále, pokud jde o ten, e, tu druhou osu, o tu druhou skupinu, důležitou pro předsednictví, tedy o implikaci, o zapojení, my si myslíme, že programy pro výzkum a inovace Ehm, jednak národní a jednak mezivládní a eh, komunitární, by měly také začít jednat. Měly by čelit velkým sociálním a hospodářským výzvám, ehm, například nové zdroje energie, klimatické změny, starnutí populace, nemoci a také by mělo čelit hospodářské krizi. My si také myslíme, že tato reakce by měla být účinná, měla by být zjednodušeno práce eh, výzkumníků. Také bych rád řekl, že předsednictví během neformálního setkání ministrů pro výzkum, které se uskutečnilo v San Sebastianu 8. února, eh, tak byla, tam byla schválena eh, deklarace ze, svatého, ze San Sebastianu do Nostia eh, s se jménem Věda pro hospodářskou obnovu a růst tady a teď. Tento dokument byl e, jednomyslně podpořen všemi státy Evropské unie a požaduje větší zapojení e, do vědy a také dosažení konkrétních výsledků během hospodářské krize. Aby věda a inovace mohly být e, zapojeny do veřejných politik, tak musíme také umožnit e, lepší přístup k evropským programům, které musí být jednodušší a účinnější. Také se zabýváme rámcovými programy a hlavně do toho zapojujeme malé a střední podniky. My jako předsednictví si myslíme, že nezbytnou podmínkou pro vybudování ERY, pro úspěch strategie Evropa 2020, eh, která vyžaduje široký záběr, aniž bychom se omezovali pouze na zjednodušování pravidel a postupů, což je také nepochybně nutné, tak musíme vytvořit změnu modelu, který bude založený na důvěře a kde důležité pro kvalitní výzkum je, aby jeho financování bylo založeno na očekávaných výsledcích. Pro malé a střední podniky budou tyto změny velmi důležité, velmi dobré, protože takovým způsobem budou moci optimalizovat svoje úsilí, budou moci soustředit svoje zdroje do výzkumu a bude snížena také administrativní zátěž. Tak to chápe španělské předsednictví a proto bylo pro nás eh, velmi uspokojivé, že jsme mohli podpořit schválení závěru v Radě v květnu eh, letošního roku. Pokud jde o sociální rozměr ERY, spolu s integrací a implikací eh, je to součást té třetí osy našeho předsednictví, tedy inkluze. Pokud jde o inkluzi neboli zapojení, my si myslíme, že věda a inovace musí také mít e, velký význam, pokud jde o podporu boje proti chudobě a v boji proti sociální exkluzi. Španělské předsednictví hájilo myšlenku, e, že Evropa znalostí musí pracovat pro angažovanou vědu a musí tato věda být více citlivá. Během našeho předsednictví jsme chtěli také doplnit eh, pohled na určitá témata švédského předsednictví. My jsme se s nimi plně stotožnili, zapojili jsme se do jejich rozvíjení a boj proti chudobě a nerovnosti je velkou výzvou pro naši vědu. Předsednictví chtělo podpořit tuto iniciativu deset let po prohlášení cílu milénia, po spuštění Lisabonské strategie a během Evropského roku proti chudobě a sociální exkluzi, abychom ukázali obrovský potenciál výzkumu a technologií v podpoře lidského rozvoje. Závěry přijaté radou v květnu se zaměřili poprvé na význam rozvoje sociálního rozměru ERA. Je to průřezový způsob, jak posílit vědeckou a technologickou eh, exkluzivitu, prvotřídnost zahrnující spolupráci pro rozvoj a výzkum a vývoj a zároveň, abychom snížili chudobu a bojovali proti sociální exkluzi. Také v souvislosti s tím existuje přímý vztah se strategií Evropa 2020 a zvláště s prioritním cílem podpory sociálního, eh, sociální integrace. Z legislativního hlediska předsednictví je velmi spokojeno s tím, že dosáhlo úplného projednání dvou iniciativ v rámci nové Lisabonské smlouvy a ve spolurozhodování s parlamentem. To je případ rozhodnutí Evropského parlamentu a rady týkající se účasti společenství na společném programu pro výzkum a vývoj v Balském moři. Bonus 169. Týká se to mnoha členských států, stejně tak nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pro pozorování země, GMES a jeho počáteční operace. E, týká se to období 2011-2013. Já bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych poděkovat parlamentu za velice plodnou spolupráci mezi institucemi během schvalování těchto iniciativ. Zvláště bych chtěl poděkovat za skvělou práci e, dvěma zpravodajům, Leně Ek a Norbertovu Glante, kteří významně přispěli k dosažení tohoto mezníku. Během půl roku Ministerstvo pro vědu a inovace uskutečnilo také neformální setkání ministrů v San Sebastianu a dvě rady pro konkurenceschopnost, během kterých mohlo být dosaženo evropské schody ve více než 30 tématech eh, politické agendy Evropské unie. Kromě toho bylo uskutečněno 40 akcí eh, během předsednictví, které zorganizovalo ministerstvo a jeho útvary. Myslíme si, že Lisabonská smlouva dala možnost evropským občanům více se projevit a my jako předsednictví jsme se o to také snažili. Já bych chtěl říci, že díky vysoké účasti zájmu a obsahu různých akcí, které zorganizovalo předsednictví, bylo možné zapojit různé zainteresované osoby do vědy, do inovací a přispět prostřednictvím závěrů vyvozených na základě těchto akcí do různých témat, kterými se zabývaly Rady pro konkurenceschopnost během našeho předsednictví. A já bych také rád sdělil, že španělské předsednictví vyvíjelo a vyvíjí zvláštní úsilí a přispívá značnou měrou k tomu, aby mohlo být dosaženo evropské schody týkající se finanční proveditelnosti, velké mezinárodní infrastruktury ITER. Dámy a pánové, vážení poslanci, e, jsem skoro u konce svého projevu. Jak jsem vám říkal na začátku, my jsme na začátku našeho předsednictví věděli, že nás čekají velké výzvy, ale ne nemožné. Poté, co vstoupila v platnost nová smlouva a také jsme měli novou komisi, avšak kvůli tomu nepřestaneme být proaktivní a ambiciozní, pokud jde o náš závazek, snažit se přispět k dosažení pokroku a směřování vůči znalostní Evropě. A to neustále, aniž bychom ztráceli ze zřetele přítomnost e, a Evropu pro občany tuto Evropu, která zažívá ty nejhorší hospodářské chvíle od dob krize z roku 1929. Na závěr a na základě naší podpory Integrace, implikace a inkluze jsme přesvědčeni, že jsme významně přispěli k budoucímu rozvoji evropského výzkumného prostoru a mohli zlepšit velmi konkrétní aspekty evropského výzkumu, z nichž některé se objevily poprvé v evropské agendě. Pro mě je to velké učení, že mohu říci, že španělské předsednictví plně rozvinulo a zcela splnilo cíle a politickou agendu, které si uložila na začátku. Kromě toho jsme měli velice široký program různých konferencí a Eh, akcí, ale každopádně také musím říci, že věda a evropská inovace stále čelí velice důležitým výzvám. Mnohé z nich dnes jsou podmíněny velice křehkou mezinárodní hospodářskou a finanční situací a také velkou potřebou členských států stanovit, kam investovat své veřejné zdroje, kterých je málo a jsou omezené ve většině zemí. Je důležité, aby naše země i v budoucnu investovaly do výzkumu a vývoje a inovací. A v tomto směru bych chtěl zdůraznit významnou úlohu, kterou máte vy všichni v této instituci, jako je parlament, který je životně důležitý pro mnoha rozhodování, která ovlivní rozpočet společenství v příštích letech. Je nezbytné, aby taková představa o Evropě, přítomnosti a budoucnosti, která je doufám společná, mohla být sdílená také evropskými občany. Protože evropští občané jsou koneční příjemci a jsou také důvod pro existenci našich politik a jim musíme skládat účty. Proto je důležité, abyste ze své funkce podpořili uh, nutnost toho, aby Evropská unie a její členské státy i nadále podporovaly výzkum, vývoj a inovace. Toto je jedna z posledních akcí spojených se španělským předsednictvím, proto bych toho rád využil a chtěl bych vám poděkovat jednak za vaši spolupráci během půl roku předsednictví a jednak bych rád vyjádřil Belgii, Maďarsku a ostatním dalším předsednictvím podporu a přání mnoha úspěchů vzhledem k intenzivnímu úsilí, které musí nyní vyvinout. Na druhou stranu a na závěr bych rád veřejně poděkoval všem lidem, Eh, celému týmu, jejich úsilí a angažovanost umožnili španělskému předsednictví považovat za splněné veškeré cíle, které jsme si stanovili 1. ledna. Jsem vám plně k dispozici. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se na mě obrátit a každopádně vám chci poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste zde. Děkuji. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji za informace, za to schrnutí, ale také za dobrou spolupráci. Někteří kolegové se již přihlásili o slovo. Jako první má slovo paní kolegyně Madurel. Gracias, Děkuji, pane předsedo. A především bych chtěla také poděkovat státnímu tajemníkovi za jeho přítomnost zde a chtěla bych jménem své skupiny pogratulovat za vykonanou práci v oblasti výzkumu a inovací během předsednictví. Vy jste velice dobře vysvětlil to, co bylo uskutečněno. Vy jste intenzivně pracovali na splnění ambiciozního programu, který je velmi dobře strukturovan, který nám představila paní Germendy a paní ministrině na začátku předsednictví. Je to práce, která jde ruku v ruce s obavami tohoto výboru. A velice nás uspokuje, když slyšíme, že tento program byl z větší části splněn. Vy jste zde zmínil mnoho věcí, ale já bych chtěla zdůraznit především pokroky, kterých bylo dosaženo v rozvoji evropského výzkumného prostoru. Vy jste zde zmínil několik os, několik skupin eh, řízení, eh, indikátory, infrastruktura a tak dále. Ale především bych chtěla zde zdůraznit to, že poprvé ve závěrech schválených radou bylo zdůrazněno téma rozvoje ERA. Skupina vám chce zvláště za to pogratulovat. Ale velice často je těžké přejít od teorie k praxi a toho se týká moje otázka. V praxi, jak si myslíte, že závěry schválené v radě týkající se sociálního rozměru ERY e, budou vypracovány v souvislosti s evropskými programy a dále. Pokud jde o inovaci, politické pokyny španělského předsednictví týkající se inovace, jakým způsobem mohou být přeneseny na evropskou úroveň, úroveň společenství, tedy úroveň členských států. A na závěr bych vám chtěla pogratulovat k opatřením, která jste přijali, pokud jde o větší vyváženost mezi ženami a muži v vědeckém a technologickém prostředí. To je velice důležité, abychom nejenom byli konzistentní s našimi hodnotami, ale abychom také dosáhli našich cílů konkurenceschopnosti. To je vše, děkuji. Frau Kollegin Herzog. Paní kolegyně Horcok se hlásí jako další, prosím. Eh, thanks, eh, Minister State Secretary. Eh, I'd like to... poděkovat zástupci španělského předsednictví. Mám několik komentářů. Za prvé bych chtěla pogratulovat španělskému předsednictví, protože je dobře, že v době, kdy krize udeřila naplno, tak eh, jste se soustředili na finance, ale vy jste se také soustředili ještě i na výzkum a vývoj, zatímco ostatní chtěli hovořit pouze o těch financích. Také co se týče GMES a strategie 2020, myslím si, že také i sociální vyloučení je důležité, aby to bylo v těch projektech. Chtěla bych také poděkovat za tým, který jste zde měli v Bruselu, velice dobře jsme spolupracovali a zejména na těch politikách GMES. Chtěla bych se vás zeptat na rozpočtové prostředky, které jsou zapotřebí pro nové závazky, jako je vesmír, ITER, inovace, to jsou všechno nové závazky um, té nové strategie. A já chci říci, že my Rozhodně nebudeme souhlasit s tím, aby se snižovaly e, vlastně prostředky z toho sedmého rámcového programu, aby to bylo na úkor toho sedmého rámcového programu. Chceme říci, že se nejedná o rozpočtovou výzvu, ale o demokratickou výzvu. Jedná se vlastně o oslabování nových pravomocí daných Lisabonskou smlouvou, pokud to neuvedeme do pořádku. Ptám se, zda budete mít dost kuráže na to, abyste i na Ekofinu bojovali za toto pole, abyste tedy bojovali za to, aby bylo dostatek prostředků, aby nedocházelo k oslabování rozpočtových prostředků pro e, naši oblast a my vás v tom velice dobře, my, my vás v tom silně podpoříme. Děkuji. Děkuji, pan kolega Lange. Děkuji, pane předsedo. Vážení pane státní tajemníku, Rada pro konkurenceschopnost 3. března. Tam rada na základě vaší iniciativy ještě jednou jasně ukázala, že potřebujeme integrovanou průmyslovou politiku v Evropské unii. A i v této oblasti vyzvala Rada komisi k tomu, aby předložila sdělení komise. Komise na tom pracuje. Pane státní tajemníku, mohl byste nám možná ze svého pohledu říci, které prvky, hlavně v souvislosti s inovací, v onom sdělení mají být, jaké vstupy z vaší činnosti se odrazí tam, tedy eh, oblast vědy a výzkumu a podněty pro průmyslovou politiku. Děkuji, pan kolega Nistoroj. Vážený pane předsedo, děkuji vám. I my v EPP vidíme pozitivně vaši činnost. Vy jste se soustředili na téma konkurenceschopnosti a roli inovací. Vy jste řekl, že některé věci nyní předáváte belgickému předsednictví. Mě by zajímalo, co jsou nejkritičtější témata, která přenášíte dále v souvislosti s EER, řízení EER a jeho dokončení ERA, e teda Evropského výzkumného prostoru. A byla celá řada neformálních setkání během vašeho předsednictví. Já jsem se mohl zúčastnit e, týdnu pro inovativní regiony, kde bylo na 500 účastníků z oblasti univerzit i regionů. A chtěl bych se v této souvislosti zeptat na následující věc. Vy jste hovořil o významu sociální dimenze, to také plně podporuji. A my jsme v parlamentu pracovali na synergiích mezi jednotlivými fondy a jsou tam otázky obsahové a e, zajímalo by mě, jestli také zohledňujete teritoriální rozměr, protože to je něco, co je nově formulováno v Lisabonské smlouvě a to neznamená, že pouze musíte mít inteligentní vědce, kteří mají možnost volně cestovat, ale je důležité, aby vše to k něčemu vedlo, aby ta inovace skutečně někde probíhala. A také bych se chtěl zeptat na to, jaký vidíte pokrok v této oblasti. To znamená synergie mezi fondy a e, určitém združování specializací v jednotlivých evropských regionech. Děkuji. Děkuji a nyní pan Weber. Pane, pane státní tajemníku, španělské předsednictví zdůraznilo určité téma a my jsme za to rádi, že tedy zdůraznilo výzkum, vývoj a inovace v Evropské unii. Já jsem místo předseda delegace Evropská unie Čína a mohl jsem sledovat rychlost, se kterou nové ekonomiky dosahují pokroku v oblasti výzkumu a vývoje. Můžeme zde hovořit o Číně, ale také o Indii a o dalších státech. My jsme nyní mezi dvěma ohně, mezi Spojenými státy, které také dosahují pokroku, a novými velkými ekonomikami, které nabírají neuvěřitelnou rychlost. Země jako Indie, tak tam je 300 tisíc informačních inženýrů ročně, což má velký vliv na výzkum a na delokalizaci našich výzkumných středisek do těchto zemí. Proto jsme velice rádi za to, že vy jste přikládali tak velký význam této otázce a doufám, že i vaši pokračovatele, eh, tedy další předsednictví, obnoví toto úsilí. A já jsem se také chtěl na jednu věc zeptat. Chtěl bych vědět, v jakém směru jsme dosáhli pokroku a co můžeme očekávat od evropských patentů, což je jedna z achilových pat naší činnosti. Děkuji. Merci, Kluturmes. Eh, Pan Turmes. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji španělskému předsednictví. Už eh, několik předřečníků hovořilo o tom, že země, která minulých 6 až 8 měsíců čelí tak velké krizi a také se vlastně zároveň musela chopit evropského předsednictví, tak myslím si, že eh, my velice oceňujeme to, co jste všechno dokázali. Byli jste schopni dívat se na věci evropským pohledem během svého předsednictví. A víme, že pro vaši zemi to teď vůbec není lehké a ještě tím více oceňujeme všechno vaši práci. Chtěl bych vám položit dvě otázky, které se za prvé, první otázka se týká toho plánu SET. Já vím, že vy jste jedním, takovým eh, jedním z lídrů technologií, je to, týkalo se to třeba větrné energie a dalších. Víme, že jste se také znovu pokusili eh, vyřešit tu klíčovou otázku, která se týká právě financování toho plánu SET. My víme, že to je obtížná otázka a nikdo nezná snadnou odpověď, ale um, přece jenom uplynulo 6 měsíců, tak možná byste mohl aspoň nastínit, jak tedy, jak můžeme, jak to můžeme řešit. Možná byste to také mohl um, nějak navázat na výnosy z těch eh, povolenek za emise CO2. Možná byste mohl navrhnout, jak máme pokračovat. A také jste jaksi zdědil jednu dost obtížnou otázku a to je právě financování reaktoru ITER. E, tento pátek se bude konat další e, schůzka pracovní skupiny pro ITER a mě by zajímalo, zda máte už nějaké e, řešení, kde najít těch 1,5 miliard eur, které potřebujeme vlastně na to období do roku 2013. Eh, vím, že se zvažovala půjčka od Evropské investiční banky, ale já vím, od, eh, že jeden tedy zástupce německé vlády řekl, že Evropská investiční banka určitě nepůjčí žádný, neposkytne žádný úvěr, kde vlastně není žádný, žádná návratnost, kde vůbec není zajištěno, že tam, že, že se to vlastně vrátí, ta půjčka. Za druhé je také problém, nebo ta druhá, to druhé řešení bylo, že to zasponzorují členské státy, které však také mají dost děravé rozpočty, takže to vypadá, takže ta 1,4 miliard eur bude muset eh, vlastně pocházet z toho evropského rozpočtu na období 2012 až 2013. Ale otázkou je, jak to tedy uděláme. Já také vím, že vy se zasazujete o projekt Galileo a nyní jste velice hezky pohovořil o významu evropském výzkumu. Takže otázkou je, kdo to všechno bude platit. Kde si myslíte, že máme ořezat ten rozpočet na rok 2012 a 2013, abychom získali tu částku 1,4 miliard eur, protože tu potřebujeme na projekt ITER. Děkuji. Kolega Enšu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu la rândul meu cin să remarc uh, activitatea depusă de... Děkuji. Abych chtěl si to, že my podporujeme veškeré aktivity španělského předsednictví. Děkujeme vám za ně. Domnívám se, že to je jeden z nejplodnějších pracovních programů. A mám jednu stručnou otázku, kterou už jsem na této půdě pokládal. A sice jde o to, že veškeré tyto strategie v oblasti inovací a výzkumu a ty, které se týkají budoucího finančního výhledu, jsou záležitosti, které si vyžadují zohlednění specifického kontextu členských států a tedy i možnost zapojit se do těchto programů. Musíme zde být pragmatičtí a věnovat se finančním programům. Děkuji. Děkuji. Je zde celá řada dalších otázek. Pane státní tajemníku, mohl bych vás nyní požádat, abyste se pokusil, pokud to bude možné, na tuto, tyto otázky, které zde padly, odpovědět. Děkuji. Eh, lugar. Ano, já bych chtěl zaprvé poděkovat za všechny vaše projevy, za to, co jste řekli a jak jste to řekli. Pro nás bylo velmi příjemné moci řídit během šesti měsíců politiky spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi. Takže nejprve vám patří tato slova díků. Někteří řečníci zde zdůrazňovali některé aspekty, které se opakovaly v jejich otázkách a v jejich úvahách. Takže já se budu snažit odpovědět následující úvahou a v takovém pořadí, v jakém jste mi položili vaše otázky. Pokud budete mít zájem o další informace, tak eh, se na mě můžete obrátit, až budete chtít, jsem vám plně k dispozici. Takže nejprve bych tedy rád odpověděl paní Tereze Riero, která se zmiňovala o pokrocích evropského výzkumného prostoru, ale zmiňovala tam dva konkrétní aspekty. První se týkal sociálního rozměru. I ostatní řečníci se o tom zmiňovali. Takže ten sociální rozměr, to je skutečně důležité téma, když zde hovoříme o výzkumu, protože zapadá do od sociální odpovědnosti. Já si myslím, že když se zabýváme tedy sociálním rozměrem, tak občané ocení, protože poznají lépe naši činnost a celý systém tak bude posílen. Ale Já si myslím, že eh, bychom se na to mohli shodnout, ale nyní přišla ta chvíle, a to jsem se naučila od paní ministrině, že nyní bychom měli přejít od slov k činům. A aspekty sociální angažovanosti a sociálního prostoru, tak o tom je velice lehké hovořit a mít projevy, ale je velmi těžké to přenést do politik. A je to vidět na uh, různých překážkách, která, které ještě musíme překonat. Takže my jsme se spíše chtěli zaměřit eh, na definování politik této zásady, než na jejich konkretizování. Ale každopádně máme různé dohody, které mají podpořit rozvojové programy a mají také podpořit občany obzvláště teď během hospodářské krize. Já si myslím, že občané, kteří se mohli seznámit s našimi programy, tak pro nás to bylo velmi uspokojivé, protože přes 100 tisíc občanů mohlo zblízka poznat naše programy a účastnit se našich projektů. Já si nemyslím, že by se naše projekty měly tedy uh, soustředit pouze na ně, ale je to jakýsi indikátor toho, co si o nás občané myslí, můžeme si, nebo mohli jsme si je vyslechnout a také jsme pochopili, že součástí našich programů musí být i připomínky od občanů. Dále e, velké výzvy, jako je voda, energie e, a tak dále tak to všechno také musíme zohlednit při vytváření našeho programu. Další otázka, a omlouvám se, jestli jsem příliš výřečný, budu se snažit být možná stručnější. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tato podpora pro politiky inovace, tento plán výzkumu a inovací na kterém pracovala i španělská vláda a těch pět bodů plánu pro výzkum a inovace, jakým způsobem to bude přeneseno na úroveň členských států. Zde mohu být konkrétnější a omlouvám se za to, protože já nyní tedy budu zmiňovat Španělsko. Paralelně s politikami pro výzkum a inovace v rámci Evropy, tak jsme také pracovali i na vnitrostátní strategii pro inovace pro Španělsko. A to je dobrý příklad toho, že zde existuje souhrn činností pro rok 2010 a předpoklad pro rok 2011 a soustředují se na těch pět velkých priorit, na, o kterých jsem hovořil. Velká priorita je pátá e, z těchto priorit, z těchto os, což jsou osoby. My jsme o tom hovořili i na Radě ministru a doufáme, že to brzy bude schváleno. E, španělská vláda nechce být přímo tím hlavním příkladem, ale každopádně e, bychom vám rádi posloužili svou zkušeností. A myslím si, že pro vypracování různých strategií, to může být taková první vlaštovka, abyste věděli, co jsme již mohli uskutečnit a co obecně tedy podporovalo předsednictví. Dále jste se zmínili také o sociální inkluzi, sociálním rozměru a zvláště jste zmiňovali uh, pokroky, kterých bylo dosaženo v těch dvou legislativních iniciativách, o kterých jsem se zmínil, GEMES. Ale zvláště jste se mě ptali na financování ITERu. Já si myslím, že moje odpověď uh, E, nebude v souladu s očekáváním a s nadějemi, které jste vložili do mé osoby, protože Rada pro konkurenceschopnost a konkrétně paní ministrině na sebe vzala závazek. A tento závazek spočíval v tom, že měla pracovat až do posledního dne, tak, aby mohla nalézt řešení tohoto problému, což je velký problém. A to je jasné, o tom se již hovořilo, víme, že zde tento problém existuje, že ho musíme vyřešit a tento závazek byl přijat prostřednictvím pracovní skupiny. Paní generální ředitelka této skupiny je zde po mé levici a tato pracovní skupina intenzivně pracuje tak, aby během těchto mála dnů, které nám zbývají, tedy pracovat na nejlepším návrhu, řešení. Pokud to bude stoprocentně dobré, tak eh, se z toho všichni můžeme radovat, ale vzhledem k tomu, jak složitý je problém a vzhledem k hospodářské situaci, kterou zde máme a vzhledem k významu projektu, což je to nejdůležitější, tak musíme nalézt takové řešení, pomocí kterého budeme moci vyřešit problém na základě různých zdrojů. Takže jste se mě ptali, jestli eh, jsem, eh, vlastně jestli podporuji rámcový program či ne. Já vám nemohu dát přesnou odpověď. Měl by to být souhrn různých činitelů, různých složek a to by poskytlo odpověď. Ale pracuje na tom pracovní skupina, která stále ještě uh, pracuje a bude to také, e, která vznikla několik hodin po radě pro konkurenceschopnost. Ptali se mě, jestli nemám vztek. Ano, mám, mám vztek. Ale kromě vzteku musíme také se snažit nalézt to nejlepší řešení, abychom tak dostali našim závazkům. A aby to bylo také co nejvíce schůdné z hospodářského hlediska. A dále, myslím si, že pan e, Lancher měl dotaz a ptal se mě na inovace a na různé složky inovací. Odkazoval také na to, co řekla paní poslankyně Riera a ptal se na zkušenosti Španělska. Vzhledem k těmto pěti osám a vzhledem k našim podnikatelským strukturám, tak nemůžeme mít e, akademický záběr ale musíme také zohledňovat podniky, podnikatelské struktury, podnikatelské prostředí. Takže na základě těchto zásad eh, jsme vytvořili plán pro výzkum a inovace, který by měl začít platit v, na, na podzim. Dále. V Granadě se uskutečnilo setkání. Vy jste se mě ptali na sociální rozměr. Ano, ale jestli také bereme ohled na územní rozměr, absolutně, ano. My to chápeme tak, že politiky na různých stupních zprávy na místní úrovni, to vše musí být kompatibilní. A sociální rozměr také musí být kompatibilní s tímto sociální, eh, s územním rozměrem. Když jsme hovořili o podpoře a o vytvoření jednodušších mechanismů, tak toto zjednodušování musí být také kompatibilní se synergiemi mezi různými programy. Takže nesmíme jenom zjednodušovat postupy pro výběrová řízení a mezi jednotlivými programy, ale synergie mezi programy musí být kompatibilní, a to je důležité slovo. A tato kompatibilita může být základem pro zlepšení, pro lepší sociální soudržnost. Takže já si myslím, že tato excelentnost, tato výjimečnost a sociální soudržnost musí být kompatibilní a musí obohatit synergie, různá výběrová řízení, různé programy. Dále, pan Weber se mě ptal, měl konkrétní otázku. Týkala se toho, kam až jsme pokročili, pokud jde o patenty? My jsme na tomto tématu pracovali v radách pro konkurenceschopnost. Naši ministři se tím zabývali. Ale my znalostní řetězec bereme tak, že začíná vytvořením znalostí, ale ne vždy tento řetězec končí u konkrétního vyřešení problému nebo přenesení e, do praxe této znalosti. Musíme vylepšit tedy poslední článek tohoto řetězce, musíme podpořit politiky, které se zabývají patenty. Každopádně vím, že ministři, kteří se zabývají průmyslovou politikou, mnohem více zdůrazňovali to, abychom se zapojili do složky pro výzkum. Dále pan poslanec Tomas dobře schrnul hospodářskou situaci, během které jsme museli pracovat a spolupracovat. Hlavně se ptal na ITER, ale já to chápu tak, že prostřednictvím eh, odpovědi, kterou jsem poskytl před několika minutami, tak eh, tím jsem také odpověděl i na jeho otázku. Dále pan poslanec eh, Andrew. Zde hovořil o tom, že bychom se měli účastnit programu jednodušším způsobem, aby tyto programy byly přístupnější. Ale já si myslím, že to plníme, protože když hovoříme o zjednodušování, tak my se snažíme také zjednodušit přístup eh, k výběrovým řízením. Snažíme se více šířit informace o výběrových řízeních, ale také o samotném postupu. A nejedná se jenom o jednotlivé programy a jednotlivá výběrová řízení, ale o synergie mezi nimi. Takže já si myslím, že Pane předsedo, toto je taková první odpověď. Já jsem tak zhruba odpověděl na všechny otázky, které jste mi předložili. Děkuji, děkuji za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji vám za vaše informace a pane státní tajemníku, také vám velice děkuji za výbornou spolupráci v uplynulých šesti měsících. Budu velmi rád, když vyřídíte náš pozdrav také paní ministrini, protože spolupráce s ní byla velmi dobrá. Já vám všem Děkuji za účast a setkáme se zde ve tři hodiny a budeme rokovat dále. Děkuji.